Vážení kolegové, budeme začínat a zahájíme. Srdečně vítáme pana Jonathana Hilla, který nám odprezentuje akční plán a prodebatuje jej s náma, stejně jako návrhy komise z 30 září. Už jsme měli možnost to projednat na plenárním zasedání a přijali jsme v července k tomuto usnesení. Ukazuje se i z debaty na plenárním zasedání, že projekt má velkou podporu parlamentu a výboru ECON. Máme zde společné cíle, není třeba je opakovat. Eh, do, do, jde o sladění dohledu, lepší doplňkovost mezi bankami a kapitálovými trhy, pomoc malým a středním podnikům. Tyto cíle tedy máme společné. Rovněž také máme společné metody týkající se pragmatického postupu, konkrétních opatření, které třeba realizovat a paralelně s tím se stanovovat další cíle a jasně si vytečit směr, aby Unie měla jednotný a funkční společný trh a byla schopná pojmout případné otřesy, které mohou být zásadní, pak je zde sdílení rizika, které třeba uchopit. E, tento výbor, stejně jako plenární zasedání, zvažoval možnost e, regulačního rámce, který by byl dostatečně pevný, týkající se rizika. A fungování centrálního depozitáře, který by byl dostatečně pevný. Takže to je koherentnost mezi těmito dvěma prvky. Růst a zároveň stabilita. Tyto, akční, eh, tyto společné cíle se objevují v našem akčním plánu, stejně jako v tom na co apelujeme, a to je kumulativní eh, dopad finančních služeb a příslušné nařízení, o němž se jedná v rámci eh, standardního legislativního procesu. Sekuritizace je důležitý první prvek a samozřejmě eh, máme zde delegovaný akt k solventnosti, solventnost 2. I zde jsme se setkali s pozitivní odezvou. Myslím se, že spolupráce je i z institucionálního hlediska výborná jak s komisí, tak s DG FISMA. Začneme tedy představením eh, celé problematiky. Předávám slovo Lordu Hillovi, potom bude čas na otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji, jsem rád, že jsem zase mezi vámi. Děkuji, že mám příležitost eh, hovořit o akčním plánu pro Unii kapitálového trhu. Robert to výborně uvedl a já se pokusím vám věc představit co nejstručněji. Jak říkal, eh, řada z vás má radost z tohoto projektu, to jasně vyplynulo i z usnesení, které bylo v červenci ve vašem výboru schváleno o budování Unie kapitalového trhu a já jsem velmi rád za tuto podporu, které se mi dostalo a jsem i rád za spolupráci, která zde panuje. Velmi rád spolupracuji s vaším výborem a jak říkáte, budeme tedy eh, pokračovat dál plnou parou. Jak víte, dobře, začalo to konzultaci, abychom si ujasnili všechny problematické body, které bude potřeba řešit. Veškerá opatření v akčním plánu se odrážejí právě od této konzultace. Je to krátké, jasné, stručné Řeší to celou řadu různých opatření, které by měly překonat národní eh, překážky, které budeme postupně odstraňovat, když budeme budovat v následujících letech společný trh pro 28 států pro kapitálovou unii. Samým středobodem je jednoduchá myšlenka, jak zlepšit investice do evropských podniků, jak zvýšit investice do evropské infrastruktury. A ačkoliv je to dlouhodobý projekt, tak já jsem eh, velmi nadšený jako vy. Nechci být jenom ambiciozní, maximálně ambiciozní, ale také chci, abychom postupovali co možná nejrychleji a proto zde Máme šest základních iniciativ. Těmi začneme a to bude hebná síla pro další postup. Tedy v prvé řadě chceme podpořit investiční plán Junckera, abychom podpořili dlouhodobější investice do infrastruktury ze strany institucionálních investorů. Tím budeme muset jasně říci, co jsou investice do infrastruktury v rámci solventnosti 2 a potom budeme snižovat kapitálové požadavky, které s tím jsou spojeny. Zároveň budeme snižovat kapitálové požadavky na dlouhodobé investiční fondy v Evropě, což je další věc kterou parlament plánuje udělat. Potom sekuritizační trhy, které by měly být znovu nastartovány. A tím nechceme vrátit to špatné, co se dělo. Rozhodně ne to, co se dělo v oblasti sekuritizace v minulosti, co se týče úvěru. Chceme nový rámec, kdy bude transparentně a standardizovaně fungovat transakce sekuritizace bude to fungovat transparentně a snížíme, jak jsem říkal, kapitalové požadavky, které se budou vztahovat na tato kritéria eh, eh, sekuritizace. Odvíjí se to od rady, eh, kterou jsme dostali od eh, Evropské centrální banky a Bank of England. A proč? Protože pokud se podaří znovu vybudovat trh sekuritizace tak, jak vypadal před krizí, tak s tím získáme několik set miliard euro do ekonomiky. Pomůže nám to diverzifikovat eh, zdroje uvolní to ruce bankám, aby mohly poskytovat více úvěrů. A já doufám, že parlament bude schopen spolupracovat s radou tak, abychom se na návrhu o sekuritizaci, na legislativním návrhu dohodli co nejdříve. Já doufám, že to ukáže naši jednotu v tom, jak chceme, aby eh, CMU bylo rychle nastartováno a aby tato unie byla co nejdříve realitou. Chci, abychom se eh, drželi původních cílů, je třeba poskytovat investorům odpovídající informace a malé střední podniky musí mít eh, k tomuto jednoduchý přístup. Za čtvrté budeme navrhovat eh, opatření týkající se rizikového kapitálu, aby více evropských podnikatelů mělo přístup k prostředkům, když je potřebují. Začneme uh, Eh, změnou nařízení o, eh, kapitálu, o eh, rizikovém kapitálu, aby více fondů se mohlo účastnit a mohlo být účastno za páté výzva po informacích a důkazech ve, ve finančním sektoru. Já vím, že řada z vás na to apelovala. Já jsem rád, že Evropský parlament a pan Balc konkrétně se o to hodně zasazoval. Celková architektura, kterou jsme nastavili od okamžiku finanční krize, nám e, umožnila zajistit odolnější a bezpečný systém, ale v tuto chvíli musíme vytvořit prostředí, které bude podněcovat investice. Musíme neustále kontrolovat, že kumulativní dopad těchto pravidel nemá nějaké nežádoucí dopady. A já myslím, že pokud uvidíme, že tvrdá data nám naznačují, že jsou zde duplicity, že jsou zde zbytečné překážky, že se poškozuje chuť investovat, tak budeme muset provést změny. Do konce roku budeme tedy eh, provozovat tyto výzvy po informacích a pak budeme pracovat na zelené knize abychom zlepšili výběr pro spotřebitele a abychom také podnítili přeshraniční retailové finanční služby. Musíme eh, pracovat na eh, konkurenci a eh, pracovat na digitálních službách. Tento materiál, tato zelená kniha, která bude do konce roku hotová, se bude věnovat právě tomuto tématu. To jsou hlavní kroky, které chceme podniknout hned. V akčním plánu se objevují další kroky z dlouhodobějšího hlediska, abychom podpořili eh, investiční eh, eh, možnosti a volný pohyb kapitálu. Chceme zlepšit prostředky pro malé a střední podniky, odstranit překážky, které se snaží získat prostředky na kapitálových trzích, jak propojovat informace týkající se investičních příležitostí malých a středních podniků informacích, jak eh, tyto informace předat investorům po celém světě. Zlepšit eh, kontakty mezi investory potřebujeme eh, systém evropského pasu pro investiční fondy, což pomůže i soukromým eh, penzijním fondům. Eh, uvidíme, zda bude možné, aby evropská legislativa v této věci pomohla. V našem plánu jsou také opatření týkající se dlouhodobějších překážek, to je záležitost insolvenčního práva, co se týče soukromého kapitálu, zdanění soukromého kapitálu, co se týče cených papírů, to jsou všechno záležitosti jednotlivých právních řádů. Zde pochopitelně půjde o pomalejší průběh, ale já se o to budu maximálně zasazovat. Na konci roku 2016 bychom měli připravit legislativní materiál k insolvenční úpravě po dlouhé a důkladné konzultaci. My v tuto chvíli řešíme, jestli se podaří uh, stávající nevyváženost ehm, daňového systému zlepšit, jestli bude možné vyvážet nevyrovnanost mezi cizími a vlastními zdroji. Budeme také řešit stávající rizika i budoucí rizika, ať už fungujete kdekoliv v Evropě. Pravidla musí být jednotná, tak aby finanční stabilita byla zajištěna úplně všude jednotně. Já chci od počátku vybudovat unii kapitálového trhu pro všech 28 členských států. Já doufám, že se shodneme na tom, že opatření v tomto akčním plánu nám umožňují ubírat se právě tímto směrem. Je to něco, na čem chci pracovat krok za krokem. Chci spolupracovat s Evropským parlamentem na tom, abychom si vytipovali jednotlivé problematické body a jak je řešit. To je evropský přístup, který má doplnit eh, bankovní úvěry, nikoli je nahradit tak, aby těch volných prostředků bylo více. Eh, jednotný trh se vyžádá neustálý a eh, konzistentní přístup k věci. Já doufám, že s vaší pomocí se nám podaří rychle zahájit s tím, že dosáhneme toho, že nastavené tempo bude udrženo. Děkuji mnohokrát a prosím pan Zalbu, místo předsedu. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vysvětlení. Já se domnívám, že je mohu být jedním z těch, který je pro uh, kapitálovou unii. Moje země Španělsko má stále ještě problém, co se týče přístupu k úvěrům. Já si myslím, že potřebujeme akční plán, tak abychom byli schopni diverzifikovat zdroje prostředků pro malé a střední podniky, které zase mají pracovat na vytváření pracovních příležitostí a to si myslím, že v celé eurozóně je v tuto chvíli velmi žhavé téma. Mám na vás dvě otázky, dvě připomínky. Za prvé, můžeme si být jistě tím, že ty problémy, s nimiž se potýkáme, zvláště na jihu Evropy, se vyřeší právě unii eh, kapitálových trhů. A pak k časovému horizontu. Pane komisaře, my musíme tato opatření realizovat co nejdříve. Co může tento parlament a tento výbor udělat pro to, abychom urychlili realizaci plánu jež jste nám nastínil. Děkuji vám. Děkuji za vyslovenou podporu, děkuji vám za dotazy. Jako první postřeh bych řekl toto. Já vím, jaká je situace ve Španělsku, byl jsem tam a Unie kapitálového trhu tam má velkou podporu právě z toho důvodu, o kterém vy hovoříte. Je zde však problém financování podniku, který překračuje EU. Je zde řada zemí, které mají tyto problémy. A to je jeden z hlavních důvodů problému a já doufám, že to se nám podaří vyřešit. Pokud jde o to, jak, existuje zde celá škala opatření. Některé z nich souvisejí s financováním samotným, některé s rizikovým kapitálem. Potom jsou zde podniky, které zaznamenávají růst, které chtějí na burzu, jak jim umožnit vstup na burzu. Zde máme směrnici o prospektu, pak jsou zde společnosti, které nejsou až tak známy investorům. Jak tyto úvěrové informace komplexně a srozumitelně předat investorům na to se budeme snažit zaměřit. Eh, informace o možnosti poskytování úvěru malým a středním podnikům. Jak tyto informace efektivně šířit mezi investory? Já nemám záruku, rád bych vám je dal, ale nemám záruku toho, že díky těmto opatřením ty malé a střední podniky, které potřebují finanční prostředky, dostanou to financování, které potřebují. To nemohu zaručit, ale doufám, že pokud diverzifikujeme možnosti získávání prostředků, tak když se zamyslíte třeba nad možností sekuritizací, ta rozvaha bank se tím uvolní, pakliže budou schopny sekuritizovat. A myslím si, že kumulativně potom dosáhneme celé řady možných opatření. Co se týče tempa, já s vámi souhlasím, pokud jde o tempo, eh, souhlasím s vámi i pokud jde o naléhavost této situace platí, že největší výzva Evropy je v tuto chvíli nedostatek růstu a nedostatek pracovních příležitostí. V některých zemích je to naléhavější než jinde a já si myslím, že my opravdu chceme postupovat co možná nejrychleji, abychom tyto problémy vyřešili a proto jsem se tak zasazoval o to, aby některá opatření mohla být realizována okamžitě. Potom jsou další opatření, která můžeme realizovat bez legislativních aktů, potom jsou další, která budeme muset realizovat legislativním způsobem, jako je třeba sekuritizace. Já zde mám takový jaksi jemný požadavek, na parlament. Čím více nám parlament pomůže, tím lépe. Pokud budete chtít dělat prověrku celého materiálu sekuratizace, to je v pořádku, to budu rád. Ale čím rychleji, tím lépe, protože rada už na tom začala pracovat a já bych rád, aby materiál, který bude prověřován a projednáván tady, se dostal na radu co možná nejdříve. Děkuji. Děkuji vám. Já myslím, že nedávná zkušenost ukázala, že my jsme schopni pracovat takto efektivně a rychle, takže pochopitelně my zde ten náš závazek máme eh, pracovat co nejefektivněji, ale zároveň co nejrychleji. Eliza Ferry, prosím, máte slovo. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás znovu dorazil. Mohu vás ujistit, že si můžete být eh, vědom naší podpory. Já se chci zeptat na podrobnosti vašeho projektu a na to, jak zajistit hladký průběh. První otázka se týká strany poptávky. Ti, kteří se chtějí účastnit jako střadatelé, případně investoři v celém procesu, tak u těch se domnívám, že bychom měli rozlišovat mezi spekulativními investory. To, to, ti jsou dostatečně znalí, znají trh, jsou informováni. A potom ta valná většina, kteří mají úspory a rádi by se účastnili a rádi by se angažovali na trhu, ale pro ty tyto produkty zatím neexistují. To jsou lidé, kteří něco naspořili a nechtějí ohromnou návratnost, ale nechtějí zase vysoké riziko. A to jsou lidé, kteří byli velmi zasaženi krizí tím, že se zachraňovaly banky, tím, že eh, celý trh kapitálový zaznamenával krizi tak se ptám, co nabízíte jim, jelikož oni jsou z hlediska zajištění stability naprosto eh, zásadním. Další otázka se týká malých a středních podniků. Já myslím, že bychom měli začít ty, eh, ten, to segment ještě dále rozlišovat. U opravdu malých podniků platí, že kapitálový trh možná není tím pravým řešením. Ti se musí obracet na banky. Možná bychom tedy měli řešit problém složitosti standardizace. Měli bychom spojovat tyto firmy nebo umožnit jim vstupovat na trh společně. Jaké opatření byste mohli nabídnout jim? A myslím, že nejhorší problém malých a středních podniků, a to už bylo nedávno potvrzeno, je nedostatečná vnitřní poptávka v Evropě a nedostatečná podpora ze strany bank. To jsou potíže. Takže makroekonomické podmínky Evropy. To nelze oddělovat. Já bych řekla, že by ty dva přístupy měly probíhat paralelně ze zhora dolů, ze zdola nahoru, tak, aby bylo možné celý tento projekt bez zbytku naplnit. Já s vámi souhlasím do značné míry, pokud jde o to, co jste říkala o přístupu ze zdola nahoru a zároveň sledovat nějaký velký zastřešující cíl. Já o tohle se vždy zasazuji. Snažím se zjišťovat, jak vypadají jednotlivé trhy, kde jsou ty překážky, jak je lze překonat. Takže myslím, že jste se trefila velmi přesně. Pokud jde o vaše první připomínku, s níž také souhlasím, tak pra- platí, že retailoví investoři jsou zásadní. Zde je otázka naprosto nejdůležitější otázka důvěry. A v posledních letech se na tom pracovalo. Zlepšila se transparentnost, zveřejňování údajů, zveřejňování přípravných materiálů zde došlo k velkému vylepšení. Filozofie akčního plánu se opírá o to, zda třeba budeme schopni vytvořit eh, panevropský, celoevropský penzijní produkt. Víme, že lidé si spoří na stáří a eh, jednotlivé státy v rámci Evropy ustupují od těch státních veřejných eh, penzijních systémů. A to zřejmě bude pokračovat. Pak eh, jste hovořila o možnosti rozdělení trhu. Financování bank bude nadále u, něk- u řady podniků hlavním zdrojem financování, ale potom jsou podniky, které třeba usilují o uh, rizikový kapitál nebo se dostávají do situace, kdy už mohou eh, vstoupit na burzu a je možné, aby se tam časem dopracovali. Děkuji, Beatrix van prosím. Dobré odpoledne, pane komisaři. Nejprve vám gratuluji a také děkuji za tuto iniciativu k eh, inuji kapitálových trhů. Opravdu je velmi dobré umožnit jednoduchý přístup na kapitálové trhy všem podnikům, tak aby mohli i investovat. Mm, existuje celá řada důležitých technických detailů, které je ještě potřeba vyřešit, regulovat. Na tom tedy se asi bude pracovat v následujících měsících. Jediné, co se možná nepodařilo, je název toho projektu, eh, protože tady v podstatě spíše v zásadě jde o eh, kořeny eh, naší, naší unie. Tady tedy jde spíše o svobodu, o volný, o volný pohyb kapitálu, než o tu samotnou unii. Ehm, samozřejmě tahle unie bude mít eh, dopad i na třetí státy. Pokud se nám tohle to podaří, tak to ovlivní třeba ku příkladu americké investory, kteří se toho potom budou chtít eh, účastnit. Eh, takže nakolik potom připustíme takhle do toho projektu třetí státy, nakolik emitenti z jiných zemí do toho připuštěni nebudou? Co se týče těm, těch krytých dluhopisů, Tady samozřejmě jde o to eh, přispět k větší stabilitě a jistotě. Co si myslíte, jak to ovlivní třeba pracovní příležitosti eh, tím, že tedy změníme to nařízení o těch krytých dluhopisech? Eh, takže nejprve k těm krytým dluhopisům. Mm, to, co jsme říkali, začali jsme konzultaci, abychom vůbec eh, zjistili, zda je možné eh, budovat na základě, eh, tedy už využívat to, co existuje v některých systémech, na některých trzích, kde třeba jsou trhy, které mají velmi dobrou tradici krytých dluhopisů. Chtěli jsme se prostě podívat na to, zda se můžeme poučit z trhů, kde to už dobře funguje, zda bychom potom tyhle ty pozitivní zkušenosti mohli nějak sdílet a zda by bylo tedy možné ty nejlepší prvky eh, uplatňovat šířeji. Já jsem eh, k tomu přistupuji obezřetně. Eh, boj, samozřejmě nechci nějak narušovat trhy, které dobře fungují. Samozřejmě chci také rozumět tomu dopadu. Právě proto probíhá ta konzultace, která bude opravdu důkladnou konzultací abychom se ujistili o tom, zda by bylo možné využít ty výhody, které existují třeba v Německu nebo třeba také v dánském modelu a zda bychom to mohli rozšířit na další trhy. Co se týče sekuritizace a otázka tedy těch třetích zemí, to je otázka, které se v tuto chvíli věnuje Basel. My jsme nechtěli tam nějak navrhovat v rámci toho návrhu už bariéry. To je něco, co možná potom se bude postupem času také vyvíjet, až lépe pochopíme, jak ten systém funguje, jaké potřebujeme pojistky a podobně. O tom se budeme muset pobavit ve chvíli, kdy budeme konkrétně pracovat na eh, legislativním návrhu. K tomu vašemu prvnímu bodu souhlasím s vámi, že volný pohyb kapitálu opravdu jde zpátky do našich kořenů až k římským smlouvám. To je něco, co je pro nás důležitého už dlouho. A jak jsem říkal, to je opravdu klasický um, projekt jednotného trhu pro všech uh, eh, 27 zemí. A jsou tady samozřejmě jasné výhody ve smyslu finanční stability pro země eurozóny, ale snažíme se samozřejmě to vyvinout pro všech 28. Děkuji, Filip Debaker, prosím. Děkuji, pane komisaři, za úvod i pro naši skupinu to byl dlouho očekávaný návrh. Když se podíváme tedy na návrh, na, záv, na název toho projektu Unie kapitálových trhů, to je všechno důležité protože se pohybujeme tedy z eh, kultury dluhů na eh, více eh, tedy majetku. Jde nám tady o tu unii také, protože snažíme se odstraňovat bariéry a Určitě také naleznete hodně podpory jak na komisi, tak v parlamentu, protože se snažíte hledat evropské řešení, ale moje otázka se obrací na členské státy. Oni také budou muset tohleto podpořit, budou muset hovořit o unii kapitálových trhů. Když se podíváme hned na ten první návrh, tu směrnici o prospektu, tak to moc nepostupuje ku předu, takže se ptám, jak můžete přesvědčit členské státy, aby se do toho zapojili, do té e, unie kapitalových trhů, protože to bude vyžadovat harmonizaci, e, celou řadu e, koordinace mezi národními orgány, tak abychom se vyhnuli takzvanému gold platingu. Takže jak zajistíme společenskými zeměmi tomu, že dosáhneme téhleté unie doopravdy. Kromě toho, Potřebujeme také samozřejmě v, v Evropě kapitál, startup kapitál, ale potřebujeme také kapitál pro růst. Ve vašem návrhu jste si toho vědomi, že potřebujeme tedy vytvořit jakýsi růstový kapitál těchto zemí, růstový potenciál těchto společností, pardon. Eh, protože eh, některé, někde ty fondy jsou příliš eh, malé, nízké. Tady v podstatě jde tedy o mobilizování kapitálu. Máme likviditu díky, díky Evropské centrální bance, teď je potřeba jak ji nasměrovat správným směrem. E, musíme se tedy podívat na to, jaké máme bariéry na evropské úrovni, ale i vnitrostátní úrovni, tak abychom e, umožnili mnohem volnější tok, e, který by byl tedy mnohem volnější, než je v tuto chvíli z naší strany určitě budete mít podporu, ale potřebujete určitě podporu také členských zemí a to určitě potom samozřejmě se zase potom vrátí v diskuzi do Evropského parlamentu. Já s tímhle souhlasím. Souhlasím s podstatě se vším, co jste říkal. V tom akčním plánu potom uvidíte, že máme takový eh, směr aktivit, které se právě chtějí zaměřit na práci s členskými státy, tak abychom Eh, identifikovali typy eh, překážek, bariér, o kterých hovoří ten gold plating. Eh, také víte, že se věnujeme otázkám konvergence v oblasti dohledu. A to tedy už vychází z konzultací, které jsme měli celá škála podniků, které se snaží fungovat na těchto trzích a žádali o to. Takže to udělat musíme. Ustanovujeme proces, kdy tedy budeme pracovat s každým členským státem na identifikování těchto věcí, těch bariér. Budeme se spolu snažit nalézt způsoby, jak to překonat. Díváme se také na nejlepší eh, praxe Tohle to je tedy určitě důležitý směr eh, v tom, v čem děláme. K tomu rizikovému kapitálu, já vím, že vy se tomu věnujete eh, profesně. Já samozřejmě velmi rád bych o tom eh, diskutoval. Posílit ty návrhy, protože tohle to opravdu potřebujeme nastavit správně. Já to považuji za centrální část Carlos Muedas taky se věnuje těmhle věcem a my teď tedy provádíme další konzultaci s tím, že chceme přeskoumat některou stávající legislativu, aby lidé byli více ochotni investovat do rizikového kapitálu a to bude také velmi důležitý směr a já tedy vítám jakýkoliv váš potenciální vstup. Fabio Demasi, prosím. Vítám vás, pane Hill, mezi námi máme, nebudu teď zmiňovat všechny konkrétní problémy v e, Evropě, e, co se týče startupů a podobně, ale ECB a její data ukazují, že největší problém pro malé střední podniky je nalézt e, spotřebitele zákazníky. Takže návrat sekuritizace asi přispěje spíše pro banky, které jsou příliš velké na to, aby zkrachovaly. Pro menší malé střední podniky to bude příliš nákladné, takže Eh, například v USA eh, sekuritizace dluhů pro malé střední podniky v podstatě neexistuje, takže v Evropě to vedlo k nějakým velkým změnám a eh, připomínám také, že hodně té sekuritizace se zaměřuje na automobilový průmysl. <laughs> Teď samozřejmě máme celý ten případ Volkswagenu a Sekuritizace má také samozřejmě za cíl posílit financování reálné ekonomiky, takže můžete taky říci něco k tomu, že syntetická sekuritizace bude vyloučena z rámce eh, této směrnice. Potom bylo také zdokumentováno, že požadavky o eh, rizicích, pokud se týká ponechání kapitálu, eh, se neřeší konkrétně také střety zájmu. Uděláte ohledně něco toho? A kdy komise hodlá Eh, implementovat změny těch eh, minimálních eh, snížení v této oblasti a takhle, ačkoliv chápeme význam rizikového kapitálu, měli bychom opravdu se spotřebitelských peněz financovat BlackRock a podobně. To také samozřejmě platí pro banky a jejich neudržitelné dluhy, zejména v zemích jihu Evropy. Děkuji k sekuritizaci všeobecně. Já chápu, že si děláte starosti, samozřejmě řada lidí eh, si starosti bude dělat, ale určitě stojí za to si připomenout dva hlavní body. Za prvé, že evropské sekuritizace eh, byly během krize úspěšné. Eh, samozřejmě sekuritizace v USA, tam byla eh, vysoká míra eh, krachu či bankrotů. Ve srovnání s tím v Evropě tahle ta míra byla mnohem nižší, protože to, co se stalo v USA s tou katastrofou v oblasti subprime, to samozřejmě ovlivnilo myšlení lidí o um, sekuritizaci, ale v Evropě to bylo jinak. Za druhé, co se týče návrhů, které jsme předložili, vycházeli jsme z rad, které jsme dostali od ECB, také od Bank of England z výboru Basel. Takže my jsme se opravdu snažili předložit rámec, který um, poskytuje pobídky jednoduchým a standardizovaným. Je to tedy jednoduché, standardizované a vlastně opravdu to vychází z hlavního proudu rad, které jsme dostali. Co se týče tedy eh, sekuritizace, a, ah, pardon, omlouvám se. Co se týče otázky eh, ohledně těch syntetik, ty tam nejsou. My jsme si vyslechli EBA eh, e ohledně otázky syntetik. Eh, uvidíme, jak to bude v budoucnosti, jestli dostaneme nějakou jinou radu. A já si myslím, že pokud se podíváme tedy na důkazy, tak se musíme samozřejmě dívat na důkazy. Eh, my jsme prostě rady v téhle oblasti neměli, takže ten návrh to nezahrnuje. K všeobecnému bodu ohledně toho, jak sekuritizace napomůže malým a středním podnikům, já si myslím, že základní bod, pokud to můžeme znovu nastartovat, pokud můžeme bankám pomoci uvolnit rozvahy, proto, aby oni, oni sami mohli půjčovat více. V některých zemích to znamená půjčovat více malým a středním podnikům. Takže tohle to určitě by byla jedna z těch výhod. Potom jsou také návrhy, eh, které jsou součástí ohledně eh, retence rizika. A já si v zásadě myslím, že ten náš návrh poskytuje dobrý základ pro eh, cestu ku předu. Ale samozřejmě detaily ještě eh, prodiskutujeme společně, až eh, budeme ten návrh ještě více rozpracovávat. Děkuji, Morley Scott. Děkuji už je eh, trošku pozdě na to, abych vás zde ještě eh, přivítala, přesto tak ale učiním. Eh, souhlasím s tím, co říkali někteří předřečníky ohledně otázky, zda sekuritizace je opravdu nejlepším způsobem, jak dostat peníze k malým a středním podnikům. Ale já teď položím některé otázky ohledně povaze sekuritizace a typu záruk, které potřebujeme pro to, abychom opravdu zajistili, že je to bezpečné. Jsme rádi, že Eh, komise eh, jasně říká, že tady jde, eh, že to je potřeba, aby to bylo jednoduché a standardizované. Vy jste opět tedy znovu zdůraznil, že tam nebudou ta syntetika, což bylo v minulosti, se projevilo jako velmi nebezpečné. Je potřeba, abychom také měli aktualizované detaily o těch typech půjček. Jaká si myslíte, že budou eh, dodatečná eh, kritéria, tak abychom dosáhli bezpečné sekuritizace? Tak za prvé například, že eh, banka původu musí investovat aspoň třeba do 20% té sekurity, tak aby to bylo řádně propojeno. Proces sekuritizace by měl být prováděn řádně licencovanými a regulovanými orgány a také je potřeba mít silnou Eh, koordinaci eh, na, na úrovni EU eh, a orgánů dohledu. Také je potřeba mít jasné pravomoci zasáhnout v případě jakýchkoliv problémů. Takže já chci ujištění, že budete držet těchto kritérií. Komise moc nehovoří o otázce tranchingu. To je samozřejmě klíčově důležité pro systémové riziko, které má sekuritizace v sobě takže doufám, že to nebude v tom návrhu. A ještě se vrátím k jiným věcem. To jsou daně z finančních transakcí, to je také samozřejmě důležité v Británii. Jak zajistíte, že Unie kapitálových trhů se nestane bariérou pro za, zavádění této daně pro země, které chtějí eh, snížit volatilitu finančních trhů prostřednictvím právě této daně? Děkuji. Well, first of all... Nejprve k všeobecné otázce sekuritizace. Většina těch všeobecných věcí, které, o kterých jsem hovořil, to už vlastně zaznělo v odpovědi na další otázky. Kritéria, ze kterých to vychází, to jsou kritéria, která vzešla z orgánu, o kterým jsem hovořila, hovořil Bank of England, ECB a další. Takže to není komise nebo já, kdo by si to takhle vymyslel a předložil nějaký soubor kritérií. Já si myslím, že je důležité říci si, že jakákoliv kritéria máme, tak je máme stanovená jasně a jednoduše, jak nejvíce je to možné. Já samozřejmě nemám žádný zájem na tom, abych se snažil nastartovat něco, v co ostatní nevěří, čemu nedůvěřují. Já se tady pouze snažím Eh, dosáhnout návratu trhu, který má tato kritéria, který eh, by byl tedy jednoduchý a standardizovaný, protože já věřím v eh, hospodářské výhody, které by to mohlo přinést. A je samozřejmě důležité pracovat na tom, abychom dosáhli správných kritérií, správně nastavených kritérií a myslím si, že musíme také zajistit toho, že máme kritéria, která jsou smysluplná, a že nemáme kritéria, která naopak brání rozvoji takovéhoto trhu, pokud tedy chceme dosáhnout více investic eh, do evropských podniků. Takže tolik tedy eh, můj pohled na sekuritizaci. Eh, co se týče toho, jak se to vyvíjí, já samozřejmě si myslím, že v následujících měsících zase budeme vést dialog, budeme mít rozpravu a budeme se snažit dosáhnout správnou rovnováhu. K vaší další otázce, co se týče Unie kapitálových trhů a finančních transakcí a daně z těchto finančních transakcí, Já nepřijímám premisu vaší otázky v tom smyslu, že vy říkáte, mohu vás ujistit o tom, že eh, tady budu frustrovat tuhletu daň. Já to takhle vůbec nevnímám. Já se snažím podívat se na to, co se snažím, že se snažím zvýšit tok kapitálu tak, aby bylo jednodušší pro lidi dělat úspory, aby bylo jednodušší pro podniky získat investice, aby bylo jednodušší, jednodušší pro institucionální investory investovat do infrastruktury. To je cíl eh, Unie kapitálového, eh, kapitálových trhů. Jiný cíl tam nemám. David. Ano, děkujeme. Nyní pan David Coburn. Děkuji, pane předsedo. Pane Lorde, vy jste kap- komisařem nejenom pouze pro kapitálovou unii, ale také pro finanční stabilitu. Dnes se jedna banka uh, objevila u amerického soudu uh, kvůli tedy kolapsu irského systému. ECB zatím vlastně odmítlo se účastnit šetření v parlamentu. Ehm, vláda eh, odmítá eh, pardon, tedy vláda slíbila ve volbách, že se bude podílet na sanaci, ale nakonec se ukázalo, že vlastně to bude muset eh, se s tím veřejnost vyrovnat. Řešilo se to s trojkou. Já bych se vás chtěla zeptat, eh, ptal jsem se předsedy ECB, eh, e pana Draghiho, ale on vůbec ani nechtěl tu otázku zodpovědět. Takže nejprve jsem to podal jako faktickou poznámku, potom jako otáz a pak, potom jako dotaz a pak jako faktickou otázku znovu. Takový systém, který je v Bruselu, nelze popsat jako proces, který by, byl, um, který by mohl proběhnout v jiných parlamentech. Pane Lorde, chci říci, že pokud chceme opravdu finanční stabilitu v budoucnu, tak chci se zeptat, zda budete apelovat na ECB, aby vedlo opravdu řádné vyšetřování v Dublinu této věci. Děkuji. Ano, děkuji. Já jsem tě už bylo eh, dohodnuto v ECB, že na dalším slyšení s panem Dragem se bude právě hovořit o tomto problému, takže tehdy bude také možné o tom eh, na to položit dotazy. Eh, bylo tedy, navíc se platí, že Evropská centrální banka je, co odpovídá Evropskému parlamentu a nás to také zajímá toto téma, takže my budeme uplatňovat toto, um, tyto podmínky, takže tam to slyšení proběhne. Chci říci, že už nechci rozjíždět další rozpravu, to byl pouze můj komentář. A teď dám slovo panu Hilovi, který zcela jistě na to zareaguje. Ale já chci říci, že on není předsedou Evropské centrální banky, takže nevím, zda na to asi, asi, asi za to nebude moci, nebude moci odpovědět jménem předsedy ECB, ale zcela jistě zareaguje na váš dotaz. To skoro zní jako, že uh, si toho osobuje příliš, pokud jde o uh, plnou odpovědnost za finanční stabilitu. Samozřejmě to patří do mých úkolů, ale to všechno je navázáno jedno na druhé. Já myslím, že jedním z, jedním, jednou z výhod je to, že pak, když budeme mít diversifikovaný systém financování, tak nebudeme tak závislí uh, budeme schopni diversifikovat rizika a proto si myslím, že nám to celé přinese lepší výhody z hlediska finanční stability. Já vidím Unii kapitálového trhu jako podpoření finanční stability. A pokud jde o Evropskou centrální banku, tak zde nemám odpovědnost to naprosto žádnou a pan Gunter to za výbor vysvětlil a osvětlil naprosto jasně. Děkuji a prosím pan Anemance. Evropská bankovní federace řekla, že Unie kapitálového trhu je dobrý nápad, ale nikdo vlastně neví, co to je. Souhlasíte s tím, že informovanost o obsahu Unie není až tak veliká. Já doufám, že vy toho o Unii víte hodně, ale jste schopen předat tyto informace dál. Já mám za to, že Unii si vymysleli evropské úřady s nadějí, že tahle potápějící se loď se nějak dostane zpátky nad hladinu. Je to krize důvěry, s níž se potýkáme a banky už nejsou připraveny poskytovat další úvěry. Takže mechanizmy Evropské centrální banky nefun- taky nefungují a pan Draghi má neustále víc e, problém se škrty a já se domnívám, že je velmi nepravděpodobné, že by Unie kapitálového trhu fungovala dobře. Já myslím, že to je zase špatný, úplně kontraproduktivní způsob. Já myslím, že to nepomůže vůbec malým a středním podnikům. To jsou ty, které potřebují více peněz, ale já se domnívám, že tohle je podnik, který povede k více harmonizaci, k posílené harmonizaci a ještě k posílené nadnárodní eh, jednotě. A to není funkční a tak mě zajímá, co si o tom myslíte vy, jak si myslíte, že bude vůbec fungovat dohled nad eh, unii kapitalového trhu, jaké jsou zde úmysly, co se týče kontroly, chcete založit nové instituce, které by prováděly takovýto dohled, nebo budou dohledové orgány stávající řešit dohled i zde. Já doufám, že v tom vašem pesimismu vám čas ukáže, že se pletete. A mě na tom projektu celém zaujala hlavně jedna věc a to je podpora které se tomuto projektu dostalo. A teď nemyslím teoretiky a instituce, teď myslím podniky. Podniky, které usilují o investice a podniky, které potřebují investice. Banky, finanční uh, sektor vidí výhody, které může tento projekt přinést jejich podnikům, nižší náklady, lepší hospodářská soutěž na větším a jednotnějším trhu. A o to mi jde, o to zde prosazuji. A vždycky, když to vysvětluji, tak se setkávám s vaším stanoviskem, že, že to zní velmi technicky a suše, ale když nakonec lidem vysvětlíte, co to znamená, že to umožní lidem lépe spořit, uh, Umožní to lidem získat více prostředků, kdyby ty prostředky někde byly zúročovány, tak já si myslím, že to lidé pochopí. A já jsem původně sám podnikatel, takže vždycky hovořím s podnikateli a ptám se, jaké to pro ně je získat prostředky, tak aby mohli docílit růstu, a aby mohli zaměstnávat více lidí. A ať už jedu kamkoliv, tak všichni mi na to odpovídají, máme problém s přístupem k úvěru. Takže já se nechci vůbec omlouvat za to, že tady připravuji něco, co by mělo zlepšit evropskou ekonomiku tím, že se zlepší přístup k úvěrům. A pokud jde o můj přístup, tak já doufám, že se vám bude nakonec líbit. Já se snažím nejprve získat maximum informací, provést analýzu problému krok za krokem. Snažím se začít tam, kde už panuje schoda, pokud se týče konkrétní otázky na téma dohled, tak zde byla i ta konzultace naprosto jasná. Jde o lidi ze stávajících struktur. To jsou struktury, které byly ustaveny za poslední tři, čtyři roky a to je ta pravá struktura, která se má starat o dohled. Tu použijeme. Ale použijeme ji tak, aby fungovala ještě lépe. Budeme se snažit posílit eh, sloučení dohledových funkcí, ale zároveň budeme stavět na stávající architektuře. Obecně platí, že já se domnívám, že tam, kde je možné pracovat bez legislativy, tak je dobré to učinit. Já myslím, že vždycky nepotřebujete legislativu soukromé investice a toto odvětví, to se vždycky vedlo samostatně a já jsem s tím spokojen a pokud někdo chce takhle dobrovolně působit, tak může. Není vždycky třeba a není vždycky nutná legislativa. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já myslím, že se vám dostane široké podpory od tohoto výboru, pokud jde o Unii kapitálového trhu. A to je možná součást problému, protože když hovoříme o nějakých velkých pojmech, tak jsme vždycky spokojeni a nakonec, když se hovoří o kontr, kon, konkrétních eh, z věcech, tak je to složitější. Je to jako rozdíl mezi katedrálou a jednotlivými eh, stavebními kameny. Katedrála to je ta vysoká úroveň likvidity, ale nízké investice. Ty jdou proti. A to je zřejmě ten problém. Co myslíte, je podle vašeho názoru hlavní překážkou, kterou musíme překonat, tak abychom to propojení mezi těmito dvěmi nalezli. Jak už říkala paní Ferreira, banky jsou dominantním zdrojem poskytování úvěru malým a středním podnikům. Je to asi 90%. A budou nadále dominantní. Zde nehovoříme o tom, že by Unie kapitálových trhů fungovala samostatně a že by banky do toho nějak nevstupovaly, že by přestaly poskytovat financování a, nebo že bychom úplně opomněli problematiku sekuritizace. Ale co soukromý kapitál a rizikový kapitál? Co myslíte? Pokud snížíme možnosti bank, v tomto ohledu. Jak to bude vypadat? A pak zde máme řadu funkčních kapitálových trhů, akorát, že tyto nefungují společně a jednotně. Jak si myslíte, že můžeme využít příklady, které máme a jak můžeme odstranit překážky, které již existují to je těch pár stavebních kamenů, kterými začneme, abychom postavili nakonec katedrálu. Já jsem si s tím, že jakmile začneme hovořit o stavebních kamenech, tak určitě zde bude spousta lidí, kteří se neschodnou. Takže vaše očekávání nepochybně budou naplněna, pokud jde o rozpory o konkrétních věcech. Co se týče překážek, lze je rozdělit na několik prvků. Je zde soubor překážek, které se týkají získávání finančních prostředků. Pak jsou zde překážky, které se týkají možností investorů investovat. A pak je zde otázka propojení částí systému. Já se nechci opakovat. ale něco z toho souvisí s procesem, o kterém jsem hovořil předtím. Nejprve vytyčení překážek, odstranění národních překážek a práce na tom, jak je lze zpracovat. Některé tyto překážky souvisejí třeba s úvěrovými informacemi, některé souvisejí s dostupností kapitálu, s dostupností rizikového kapitálu, jiné souvisejí s potížemi, které podniky mají v okamžiku, kdy chtějí stoupit na burzu. A já se domnívám, že musíme každou překážku zpracovávat samostatně, to znamená pracovat stavební kámen po stavebním kameni. Co se týče problematiky bank, zde akceptuje vaše připomínku, nebo respektive ty dvě připomínky. Ano, banky pravděpodobně zůstanou hlavním zdrojem financování, aspoň v dohledné budoucnosti a za druhé se hrají zásadní roli v širším pojetí ekonomiky a v širším pojetí poskytování, financování. To se týká i nařízení o kapitálových požadavcích já myslím, že to je dobrý příklad, kde se můžeme inspirovat, protože tam jsou pravidla, která můžeme podrobit analýze a zjistit, zda se osvědčila nebo zda naopak stížila situace bank a jejich možnosti investování. Potom ten apel nebo ta výzva nebo ten požadavek na poskytnutí údajů, čímž to začalo celá konzultace, tak zde se snažíme vysledovat kombinovaný efekt celé řady finančních služeb a prvků nařízení o finančních službách. Chceme vysledovat, jestli ten dopad eh, situace zkomplikoval, co se týče investování, anebo zda to zjednodušil. Eh, řešíme otázku poškození likvidity a tak dále. Snažíme se jednotlivé oblasti proskoumat a snažíme se ten systém také podrobovat analýze v širším eh, hledisku. Děkuji. Děkuji. To si myslím, že byla velmi plodná a dobrá a užitečná výměna názorů. Myslím, že vidíme tu širokou podporu. Ale je na nás nakonec, abychom si eh, absolvovali celý ten eh, proces hledání kompromisu a abychom všechno stihli a načasovali tak, abychom mohli spolupracovat s radou v rámci trialogu. Takže začneme s jednotlivými stavebními kameny. Já vám děkuji, pane komisaři, za to, že jste dorazil a přejdeme k dalšímu bodu na programu a Pablo se zřejmě ujme už role předsedy.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 Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste, pokud opouštíte místnost, tak učinili potichu, protože musíme pokračovat. Budeme hovořit o dalším tématu, je to bod 8. Budeme projednávat pozměňovací návrhy o zprávě o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik provádění priorit na rok 2015. Zpravodajem je pan Rosaty který už se připravuje. Budu rád, když budeme už moci zahájit další bod. Ještě jednou poprosím všechny, kteří odchází ze sálu, aby tak učinili potichu. Pane Rosaty, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás stručně seznámil s výsledky která se týká zprávy o evropském semestru. Dnes budeme o této zprávě již hlasovat a nebylo určitě lehké dosáhnout kompromisního řešení. Nicméně všichni jsme usilovali o nalezení takového kompromisního textu. Doufám, že text kolegové podpoří. Celkem jsme dostali 291 pozměňovacích návrhů, plus ještě stanoviska, rozšířená stanoviska od šesti jiných výborů. Pozměňovací návrhy jsem si, jsem si musel jak se rozstřídit, protože ta, těch 291 pozměňovacích návrhů muselo být eh, rozstříděno, takže některé zasahovaly mimo rozsah působnosti této zprávy. Já bych ještě chtěla všem kolegům připomenout, že ta zpráva si týká evropského semestru, takže to takže tím pádem se eh, je omezeno i časové období, i to téma a bylo, bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, které zcela zřejmě překračovaly téma, kterému se má ta zpráva věnovat. Čili ně, některé pozměňovací návrhy vůbec nemohly být zahrnuty. Pak tam byla další kategorie pozměňovacích návrhů, které bylo také dost těžké brát v úvahu, protože to byly návrhy, které šly naprosto proti mé ideologii toho textu. Dávám příklad hm, hovořilo se třeba, nebo říkáme tam, že zřízení fondu EFSI je e, pozitivním vývojem, že nám to dává naději, že vývoj e, může být stimulován, ale pak tam byl třeba pozměňovací návrh, který říkal něco naprosto jiného, říkal, že to je vlastně řešení, které nikam nevede. Další příklad. Některé pozměňovací návrhy se týkaly doporučení Komise pro jednotlivé země a žádali, aby tato doporučení pro jednotlivé země byly naprosto zrušena. A v takových případech vůbec nebylo možné do, vypracovat kompromisní text. Nicméně ty ostatní pozměňovací návrhy jsem se snažil do textu začlenit eh, takým či onakým způsobem a se stínovými zpravodaji jsme strávili spoustu času na přípravě textu. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům za jejich kooperativní přístup Musím říci, že všechny politické frakce se zapojily do této diskuse. s skutečnou vůlí najít mm, čitý, čitý společné jmenovatele. A za to jsem jim velmi vděčen. Na jakých hlavních bodech jsme byli schopni se dohodnout? Myslím si, že jich je několik a jsou velice důležité. Za prvé, po dlouhých diskusích ta stávající ekonomická situace v Evropě je zdrojem určité naděje, nebo naopak zdrojem obav, jsme se nakonec dohodli, že ta sklenice je napůl prázdná a napůl plná, takže jsme se omezili pouze na, na e, citování statistik a řekli jsme, že tedy doufáme, že ta stávající situace bude e, dalším Eh, bude tedy povede k rozvoji. Nicméně jsme také řekli, že ten růst je zatím velice křehký. Další věc, na které jsme se neschodli úplně všichni, ale většina z nás se shodla na tom, že Fond pro strategické investice je užitečný nástroj, který může Evropě pomoci překonat dopady krize a ty zbytky krize a že tento nástroj, ten Junckerův fond eh, posílí a zrychlí investice. Další věc, na které jsme se shodli, bylo to, že pokud chceme zlepšit, pokud chceme zefektivnit celý rámec fungování evropského semestru a zejména dopad eh, doporučení pro jednotlivé země, musíme zlepšit to, aby země vzaly tuto politiku za svou. Takže chceme, aby vnitrostátní parlamenty se do toho všeho více zapojily, ale nikoli pouze vnitrostátní parlamenty, ale i ostatní eh, vnitrostátní aktéři. Ti všichni by se měli více zapojit jak do vytváření doporučení pro jednotlivé země, tak pak i do jejich provádění. Další věc, na které jsme se dohodli, je to, že potřebujeme další strukturální reformy, i když samozřejmě strukturální reformy musí být, eh, musí splňovat různé podmínky, například musí být eh, sociálně udržitelné, eh, environmentálně udržitelné a tak dále. To je také kompromis, jehož jsme dosáhli. Většina toho textu, tedy jak se byla, tam zůstala, většina těch bodů mm, tam bylo ponecháno. Nicméně pak ještě bylo mnoho věcí, na nichž nebylo možné najít kompromis, nebo jsme se zkrátka pouze dohodli nebo shodli na tom, že se neschodneme. Začnu tím, že na znění samotného textu jsme strávili několik hodin. Hovořili jsme o tom, zda něco máme vítat, nebo zda to máme pouze vzít na vědomí, jaký termín máme zvolit, zda máme něčeho litovat, nebo s politováním něco přivítat. No ale nakonec jsme se dohodli, že ty termíny nebo že, že, že ty výrazy budou takové spíše neutrálnější a tím pádem byly, jsou to takové výrazy, na nich se většinou shodneme. Chci říci, že má frakce trvala na tom, že celá řada členských států ještě musí provést strukturální reformy. No ale samozřejmě strukturální debaty, pardon, strukturální reformy to vždy vede k bouřlivým debatám. Bylo tomu i v minulosti zde v parlamentu a bylo tomu tak i při vypracovávání mé zprávy. Jak už jsem říkal, snažili jsme se eh, trošku zasypat ty příkopy mezi námi. Takže když hovoříme o strukturálních reformách, tak tam ještě přidáváme některé další charakteristiky, které musí tedy doprovázet ty reformy, aby to bylo potom Eh, stravitelnější i pro ostatní politické frakce. Co se týče doporučení pro jednotlivé země, tam byly rozdíly, tam byly názory opravdu rozdílné. Někteří se domnívají, že to je dobrý nástroj, který může pomoci národním státům ve formování jejich vnitrostátních politických koncepcí, ale ostatní zase byly toho názoru, že ta doporučení pro jednotlivé země mají být buď omezena nebo úplně zrušena, že vůbec nemají žádnou pozitivní roli v celém procesu. Další kontroverzní téma byla reforma pracovního trhu. A samozřejmě i zde jsme usilovali o nějakou nejlepší formulaci. Jsem velice rád, že mý stínový, kolegové stínoví zpravodajové byli schopni učinit určité ústupky a my rovněž jsme v některých věcech ustoupili. Ještě chci říci, že jsme hovořili o dvou věcech poměrně dlouze. Hovořili jsme o tom, zda obecně některé věci jsou dobré nebo špatné, například eh, nadměrné zadlužení. Většina z nás se domnívá, eh, jde o to také, že, t, že to, ten pojem nadměrné zadlužení většina vnímá negativně. Pak zde byla ještě věc, další věc, o které jsme hovořili bouřlivě. Byla to otázka symetrie mezi eh, přebytkem, pardon, mezi zeměmi, které jsou v přebytku a země, eh, mezi zeměmi, které jsou v deficitu. Někteří poslanci trvali na tom, že vlastně obě, eh, oba tyto stavy jsou, představují riziko a někteří zase říkali, že vlastně ta rizika jsou naprosto rozdílná, takže jsme se snažili eh, tu informaci formulovat takým způsobem, aby to bylo mm, přijatelné pro všechny, pro obě strany. Takže to, bylo, to byly ty pozměňovací návrhy. Teď eh, stanoviska, která přišla od šesti výborů. Mm, stanoviska z rozpočtu pro rozpočet, regii, Eh, IMCO a Envy s těmi nebyly problémy, ale největší problém byl se stanoviskem výboru EMPL, výboru pro zaměstnanost. Tak eh, zaprvé chci říci, že zatímco má eh, zpráva má pouze 19 odstavců, tak stanovisko výboru EMPL mělo 35 odstavců. Už jsem říkal, že od začátku roku vedeme eh, takové debaty, eh, které se týkaly těch doporučení pro jednotlivé země. Chci říci, že pokud bychom vzali v úvahu celé to stanovisko výboru EMPL, tak by se ta zpráva úplně zhroutila. Zkrátka nemůžeme dovolit, aby výbory nám posílaly stanoviska, která mnohem zasahují e, za, za ta témata, která, kterých se týká zpráva. Chtěl bych upozornit na to, jak se používá pravidlo nebo článek 54 jednacího řádu. Protože pokud by se ten článek uplatňoval doslovně, tak by znamenal postup, který by eh, buď eh, zničil rovnováhu té zprávy, anebo by ji učinil zcela nečitelnou. My se vždycky snažíme ta stanoviska brát uvahu, úvahu, tak jak to jde, ale ještě chci znovu říci, že ten text byl tak objemný a dlouhý, ten, to, to stanovisko výboru EMPL, a také se týkal tak rozmanitých témat, tak, bylo vůbec, tak nebylo vůbec možné eh, všechno to vzít v úvahu a nějak to zapojit do textu. Nakonec ještě říci, že paní Protejdy se dohodla o těch um, nejdůležitějších věcech. Tam jsme se dohodli, že některé věci, které jsou ve výlučné kompetenci, tak ty tam ještě budou začleněny nebo přidány. A některé věci, které tam navrhovali, jsme, jsme vlastně pokryli těmi našimi pozměňovacími návrhy. A já, byla tam spousta věcí, s nimiž já osobně souhlasím. Ale pak tam byly takové různé věci v tom stanovisku Empl, které podle mého názoru do té zprávy nezapadají. Já už bych teď chtěl ještě jenom vyzvat kolegy, aby při tom hlasování tuto zprávu podpořili. Jednak jsme už se stílvými zpravodaj na tom, jak si předem snad téměř dohodnuti a také si říci, že jsme na tom strávili tolik času a opravdu jsme se snažili ze všech sil, aby ta zpráva byla co nejkvalitnější, i když samozřejmě um, asi ne Ehm, nebude, nebude, nebude úplně pro každého perfektní. Děkuji. Darius, nyní stínový zpravodajové. Začneme pan Sanč za skupinu SAD. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já na začátek samozřejmě poděkuji panu Rosatimu a pogratuluji mu k výsledku jeho práce. Také ještě chci říci, že jsem rád, že vždy byl k dispozici, vždy odpovídal naše otázky. A on také dnes je zde ve velice dobré kondici, mm, i když se právě vrátil z pracovní cesty po Peru. A mohu říci, že souhlasím s většinou věcí, které řekl. Naše diskuse byly dlouhé, probíhaly tam určité spory, ehm, dosáhli jsme různých dohod. Myslím si, že pan zpravodaj odvedl velice dobrou práci. Samozřejmě ještě tam zůstávají určité sporné oblasti a to se pak asi ukáže při hlasování. Jak říkal pan zpravodaj, museli jsme činit kompromisy. Někdy se jednalo třeba o e, jednotlivá slova, která by třeba bylo možné interpretovat různým způsobem. Pak tam byly také oblasti, kde jsme nenalezli schodu, třeba co se míní strukturálními reformami. Možná to byl špatný výklad, ale třeba ty strukturální reformy pracovního trhu nebo strukturální reformy, které mají snižovat deficit, konsolidace fiskálních struktur, konsolidace vládních účtů. My jsme se totiž spíše zajímali o sociální rozměr návrhu. Chtěli jsme, aby sociální rozměr byl, zach, byl ochráněn a také nás zajímala ta otázka růstu. Hmm, to tady také byla, byly témata mnoha diskusí. Pak tam rovněž byla ta otázka eh, dvou různých situací. Některé členské státy mají deficit, některé mají naopak přebytek. A jak tedy tím má Evropská unie zacházet, zda tedy obě situace představují vysoké riziko či nikoli. Myslím si, že jsme došli k názoru, že obě ty situace představují závažné riziko, byť ta rizika nejsou stejná a mají jiné dopady. Obě situace jsou rizikové, obě jsou nebezpečné. Ale hlavní rizika jsou spojena s tou deficitní situací. Také potom eh, tam bylo velký, vel, velice sporným tématem ta doporučení pro jednotlivé země. Většina kontroverzí plynula z toho, z ta doporučení pro jednotlivé země nejsou, zda, zda tedy mm, ta doporučení vedou k nějakým výsledkům. Také jsme se zamýšleli nad těmi doporučeními v minulosti. Některá doporučení byla dobrá pro rozvoj. Já jsem rovněž měl určité obavy ohledně pozměňovacích návrhů. Zdá se, že se přesouváme k systému, který je přetížen pravidly a regulací, i když tam ještě nejsme tedy úplně v té situaci, ale blížíme se tam. Jsme Evropskou unii, která pracuje na základě eh, měnové unie, kde ale vlastně není žádné ministerstvo financí Evropské unie. Na druhé straně zatěžujeme členské státy tak velkou regulací, která je tak moc složitá. Ehm. Takže to si myslím, že je také věc, nad kterou bychom se měli zamyslet. My, my většinou zde pouze navyšujeme regulaci, monitorování, legislativu. A to potom má dopad na naši konkurenceschopnost, protože i konkurenceschopnost byla jedním tématem, o němž jsme hovořili. Já osobně jsem byl trochu zklamán, že v této fázi nemůžeme říci, že ta zpráva, ať e, i když je dobrá, tak e, není dostatečným přínosem k novému konceptu, který by posílil konkurenceschopnost evropské ekonomiky. ale myslím si, že celkově je to zpráva, kterou bychom měli schválit na konci tohoto legislativního procesu, která by měla být schválena. Děkuji, pane Senci. Nyní pan Rošok za skupinu EKR, stínový zpravodaj za skupinu EKR. Děkuji za slovo. Děkuji také zejména panu zpravodaji za to, jak se snažil rozpracovat a zpracovat ty kompromisy. To vůbec nebylo jednoduché, eh, protože řada pozměňovacích návrhů, která eh, mu přistála na stole, byly eh, opravdu šly každý jiným směrem. Zdůraznuju, že jsem eh, sledoval práce, i když jsem třeba nemohl být přítomen vždy. Eh, bylo předloženo 25 eh, kompromisních návrhů, asi 14 nebo 15 z nich naše frakce může podpořit. Existují ovšem i takové, kde v zásadě s tou hlavní myšlenkou souhlasíme, ale některé části zachází příliš daleko, zasahují příliš mnoho do politik jednotlivých členských zemí, některé jsou naopak zase příliš eh, eh, deskriptivní a příliš se tam zdůrazňují otázky, eh, nakolik které jsou v podstatě pro ten celý evropský semestr nerelevantní. Tady jde přece o to, abychom hovořili o reformách, které jsou důležité pro evropské hospodářství a to je tam trošku rozmělněno v souvislosti s některými z našeho pohledu druhořadými otázkami, tedy druhořadými z pohledu eh, otázek hospodářských. Ovšem, mm, jsme ochotni u některých těchto kompromisů tedy ještě se k tomu připojit, eh, podpořit ty pozměňovací kompromisní návrhy. Eh, jsme tedy otevřeni kompromisu, co se týče zprávy jako takové. Eh, a jak už jsem říkal, ono to opravdu, to vyjednávání bylo poměrně těžké. A já tedy věřím, že eh, hlasování vyjde pozitivně, jak pro spra- eh, jak zpravodaje, tak pro nás, pro všechny, protože to samozřejmě musí být určitý signál pro eh, celé hospodářství. Děkuji, pane Rosoku. Nyní za skupinu ALDE, pan Tovalc. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, já si myslím, že pan zpravodaj si zcela jistě zaslouží naše obrovské pochopení za, to, za tu práci, kterou odvedl. Myslím si, že občas během celého toho procesu jsem měl pocit, že jsme ztraceni někde v houštině. A pokud jste zaznamenali to, jak, jak si skromně mluvil tak eh, o, o tom procesu, tak jste asi zaznamenali, že tam opravdu došlo eh, k různým vážným problémům. Takovým největším problémem byl takový ten eh, dědičný hřích parlamentu, první hřích parlamentu, který parlament vždycky dělá, což je takový ten dlouhý seznam všech zbožných přání. A teď při, při té zprávě se vlastně vždycky musíme uvědomit, co tedy z toho, co z těch všech věcí, které jsme navěsili na ten náš vánoční stromeček, eh, co vlastně tedy z toho tam chceme nakonec do té eh, zprávy, zda mm, tam někdo chce tu či eh, jednu věc, jednu ozdobičku nebo um, nějakou další ozdobičku, takže občas ten stromeček příliš zatížíme. My jsme se snažili ehm, tedy některé ty ozdobky z toho vánočního stromečku eh, sejmout. Takže když jsme tedy zdobili eh, ten stromeček těmi všemi svými přáními, které tam chceme navěsit, tak eh, to samozřejmě pro toho zpravodaje znamenalo obtížnou práci se s tím vypořádat. Já bych mu ještě jednou chtěl poděkovat za veškeré úsilí, které prokázal a chtěl bych ještě varovat všechny ostatní, aby příště jsme eh, se snažili zpravodajům život spíše trošku ulehčit protože si myslím, že opravdu eh, tyto přezdobené vánoční stromečky eh, plné všech těch našich přání nepotřebujeme, byť se tedy už blíží prosinec. Takže doufám, že tato zpráva bude nakonec dobře dokončena. Děkuji. Nyní zagua paní Marisa Matias. Obrigada. Eh, muito brevemente, eu também quero. Děkuji. Já také budu stručná. Já děkuji zpravodaji za veškeré úsilí, které věnoval tomu, aby skloubil nejrůznější pozice. Co se týče evropského semestru, samozřejmě zde máme určité kontroverze, a já k tomu tedy mohu dodat pouze to, že řada těch kompromisů jsou lepší než původní zpráva a to tedy opravdu ukazuje, jak eh, moc se snažil zpravodaj, aby eh, skloubil ty různé pozice. Eh, jen stručně, co řeknu k těm jednotlivým otázkám. Zpráva Eh, v podstatě i nadále eh, pokračuje v logice eh, politiky škrtů. A proto tuto zprávu nemůžeme podpořit. Jsme přesvědčeni o tom, a to jsem už vždy říkala, že evropský semestr potřebuje mnohem silnější sociální dimenzi. Měli bychom více myslet na solidaritu. A tady prostě zase vidíme škrty které jsou jakousi červenou linií eh, zprávy. A přes veškeré eh, snahy eh, zavést tam nejrůznější kompromisy a akceptovat pozměňovací návrhy, ta zpráva tam prostě tuhle červenou linku má. Já teď třeba myslím na země, které na základě hospodářské politiky EU mají dluhy Často se jejich dluhy i zvyšují a takhle to dál už není možné, protože potom tyhle ty země necháme za sebou, ty země, které mají dluhy. Naopak ty, které vytváří eh, nadbytek, to ty nějak nezvažujeme v rámci evropského semestru nikdy nenajdeme vyváženou logiku, pokud neustále rozlišujeme mezi těmi, kteří jaksi, jaksi eh, dělají chyby a mezi těmi, kteří naopak mají excesivní nadbytek či přebytek v rozpočtu. A proto právě z těchto důvodů nemůžeme tuto zprávu eh, podpořit. Ačkoliv opravdu oceňuji eh, práci zpravodaje, děkuji mu mnohokrát, protože on se opravdu snažil o to, aby zvážil pozměňovací návrhy všech frakcí. Děkuji a nyní eh, zelení, prosím. Eh, děkuji. Já také děkuji panu Rosatimu za veškeré jeho úsilí, protože ono opravdu je velmi těžké skloubit ty různé eh, úhly pohledu do jedné zprávy. Spravodaj tedy opravdu udělal maximum pro to, aby si vyslechl všechny návrhy všech skupin a nějak to do těch kompromisních návrhů zapojil. Eh, to také ukazuje, že celá řada skupin eh, podpořila eh, kompromisní návrhy. Nicméně, stále tam jsou ještě určité kritické části ve zprávě, které nám stěžují, tedy stěžují naší skupině podporu této zprávy. tak zaprvé tam máme takové všeobecné, eh, všeobecnou podporu zaměření na ty zprávy pro jednotlivé země. My ovšem ale k tomu přistupujeme trochu jinak. A potom pro nás je důležitá věc, že řada těch politických doporučení eh, vycházela z hm, hospodářských hm, prognóz, které eh, nebyly úplně korektní, takže to bychom měli poupravit. Eh, pak máme problém taky s kompromisem eh, číslo 15, kde si myslíme, eh, co se týče pracovní politiky a sociálních reform týkající se pracovně právě, pracovního trhu. Tam je například legislativa týkající se propouštění, s tím zase nesouhlasíme k tomu. Jsme si požádali o oddělené, o rozdělené hlasování a já tedy žádám všechny o to, aby ne nepo, eh, nepodpořili tuhle tu část eh, kompromisu číslo 15. Také potom na nových zpravodajích jsme hodně hovořili o různých přístupech k přebytku a deficitu v rámci eurozóny. Spravodaj eh, se tady opravdu snažil nějak skloubit všechny úhly pohledu, za tomu děkuji, ale je pravda, že některé skupiny prostě mají příliš odlišný názor na to, co také ve finále se do toho kompromisu dostalo a co potom také třeba i my nemůžeme podpořit. Ještě dvě eh, dodatečné věci. Jsme trochu zklamáni tím, že některé naše pozměňovací návrhy, které se vztahují k ekologickým aspektům, nebyly vzaty v potaz. Zejména eh, řada doporučení týkajících se ekologických aspektů z CSR eh, to bylo staženo eh, komisí v nové fázi či v současné fázi semestru. Ta předchozí eh, doporučení se vztahovala třeba na odfázování ehm, škodlivých dotací, také se to vztahovalo třeba ke zdanění a ekologii. To bylo staženo ze strany komise a já si myslím, že by bylo důležité, aby to parlament zmínil Samozřejmě tyhle pozměňovací návrhy se budou eh, o nich hlasovat odděleně, protože eh, tady nejsou součástí nějakého bloku. A ještě jednu věc, kterou bychom taky chtěli eh, za, začlenit, to je odkaz na nedostatek transparentnosti euroskupiny, jak jsme o tom už hovořili na, této, na tomto výboru tahle ta skupina hraje čím dál větší a významnější roli v systému zprávy a řízení EU a té transparentnosti je tam opravdu málo. Potom chci také říct, že tam byly některé pozitivní prvky ve zprávě, které se vztahují například k potřebě mít eh, sociální hodnocení reform. Tahle ta část zprávy se nám opravdu líbí. Potom tam jsou eh, věci, které pochází ze stanoviska EMPL, výboru EMPL. Eh, je také dobré, že zpravodaj to začlenil do zprávy, protože tam jsou opravdu podstatné body. A na závěr ještě řeknu, k tomu, co, co říkal výbor FAM, tam bylo tedy řečeno, že výbor FAM se vyjádří k evropskému semestru. U předchozích zpráv jsme tohle to neměli. Já si myslím, že to je důležité, protože řada strukturálních reform má eh, důležité dopady na eh, rovnost pohlaví a eh, Samozřejmě ne všechno, co výbor FAM předložil, je v těch kompromisních návrhech, ale já věřím, že většina těch věcí nakonec v té finální zprávě bude. Děkuji. Děkuji. A Ernesta a nyní dávám slovo z AFDD panu Balímu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi složité být zpravodajem k takové problematice, když má parlament tak roztříštěné stanovisko. My jsme zaznamenali že ostatní řečníci hovořili hodně o řízení. Ano, není jednoduché zda dosáhnout kompromisy, kompromisu a je těžké se dohodnout. Naše stanovisko je docela radikální, proto je těžké hledat kompromis k této zprávě. Pro nás je těžké hlasovat pro. Budeme hlasovat proti zprávě. Nemyslíme si, že je dobré hovořit zde o rámci řízení, protože ten zde není nějak spochybňován ani není dotčen. A podpora růstu a sociálního systému v zemích je zde také zmiňována, ačkoliv to není něco, co by některé frakce snadno strávily. Pak je zde otázka nevyváženosti a my bychom v některých případech chtěli u obchodní bilance dosáhnout vyváženosti a Evropská komise by měla konat pohotověji když vidíme ty výrazné schodky a když vidíme výrazné přebytky. My jsme navrhli ústní pozněcí návrh, který podpořilo několik skupin a některé problémy se týkají jen některých zemí, například zde Německo a Nizozemsko, kteří zase mají ve svých rukou nejvíce prostředků, takže zde je určitě náveznost na postihy. Děkuji. A poslední vystoupení paní Kapel, ale ta asi není v sále. Je zde někdo za ENF? Není, takže já předám slovo zpátky zpravodaji Dariušovi, prosím. Děkuji za shrnutí dalších stínových zpravodajů. Já bych ještě jednou rád poukázal na to, že se všichni snažíme spolupracovat v duchu přesvědčení, že musíme dosáhnout společných závěrů, musíme sjednotit některá stanoviska parlamentu, kde parlament hodně roztřištěný a já bych chtěl jenom říci, že i když je to zpráva z vlastní iniciativy, tak má velký politický dopad a význam, protože ukazuje směr systému hospodářského řízení podle většiny v parlamentu. A dovolte mi ještě jednou poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, včetně poradců a asistentů, kteří velmi prospěšně pomáhali. A v tuto chvíli to z mé strany vše. Děkuji. Děkuji vám, pane Rosety. A hlasovat na výboru Ekon se bude právě dnes za několik minut. Na plenárním zasedání se bude hlasovat poslední týden v říjnu. Dostáváme se k poslednímu bodu, bodu číslo 9. Možná se dáme pětiminutovou přestávku, protože zpravodaj zrovna dorazil. A za pět minut budeme začínat, pokud tady zpravodaj bude. Děkuji. So, dear colleagues, we move on. Vážení kolegové, budeme pokračovat. A nyní přecházíme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je projednání pozměňovacích návrhů k hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU, dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů. Spravodaj je pan Balc a má hned slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Těší mě, stejně tak jako kolegu Rozatyho, že naše zpráva se dostala na pořad jednání dnes odpoledne na našem výboru. Oba jsme se vrátili z Peru, kde jsme byli na výročním zasedání Světové banky, také s kolegyní Nina, Ninou Gill. Zastupovali jsme tam tedy Evropský parlament. Za kolegy z EPP mohu říci, že jsme tedy fit nemáme jetlag a může, a rádi budeme diskutovat o tomto důležitém tématu. Máme celkem 431 pozměňovacích návrhů k eh, návrhu této zprávy. Hmm. Komise podnikla eh, hodnocení dopadů eh, a k tomu se samozřejmě vyjadřujeme v této zprávě. Kolegové Navrhují například, jak by, to, eh, jak by to hodnocení dopadu mohlo být ještě doplněno, rozšířeno. A já už jsem říkal, že jsem tedy doplněním otevřen. Eh, co se týče otázek eh, koherence a konsistentnosti, ehm, tam jsem opravdu znepokojen, mm, protože na komisi v téhle oblasti není úplně spolehnutí. Takže bychom je měli zavázat k větší kontrole, aby opravdu ve finále jsme něčeho dosáhli. Tam jsou jasné mezery v konsistentnosti a e, koherentnosti a jejich přeskoumání. My už jsme na to upozorňovali dříve a znovu na to upozorníme. Já jsem proto, abychom tuhletu linku sledovali i dále. Také význam proporcionality musíme znovu zdůraznit zejména tedy eh, zavázání se k evropským eh, smlouvám, protože tam samozřejmě to vyzývá k proporcionalitě. Mně tady nejde o nějakou deregulaci, ale právě o vhodnou regulaci, která není byrokratická eh, a samozřejmě mi také jde o lepší hospodářskou soutěž a rozmanitější tržní struktury které by odráž, která by zvyšovaly konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Eh, samozřejmě vždycky eh, podporujeme malé a střední podniky, a eh, takže je potřeba uznat, že máme třeba regionální instituty, instituce, které potřebují taky lepší regulační rámec. Kromě toho jsem zaznamenal, že kolegové mají více požadavků k unii kapitálových trhů. Zde samozřejmě si umím představit doplnění Komise pouze předložila teď eh, akční plán k Unii kapitálových trhů, takže my teď naše žádosti eh, nebo naše požadavky můžeme do této zprávy definovat opravdu konkrétně a detailně. To je například eh, briefing ohledně směrnice o prospektu nebo zaměření na inovativní finanční modely, které potřebujeme Kromě toho také vítám celostní přístup, kteří kolegové také eh, podporují, a to sice nové finanční modely prostřednictvím kapitálových trhů společně se stávajícími eh, zprostředkovateli, jako jsou banky a podobně, tak, aby eh, Unie kapitálového trhu se opravdu ehm, stala úspěchem. Tahle ta zpráva z mého pohledu není místem pro to, abychom eh, předkládali požadavky k paralelně probíhajícím legislativním eh, jednáním či postupům. Eh, určitě se shodneme na tom, že stávající legislativa a nařízení je potřeba ji implementovat, prosazovat. Víme, že dochází k problémům někdy s implementací a prováděním Eh, směrnice BRD nebo třeba také eh, směrnice o zajištění vkladů. Eh, takže tady je, samozřejmě se obracíme na členské státy i na komisi, aby zajistili správné provádění. Pozitivní jsou také reakce kolegů na snahu o lepší koordinaci finančních eh, trhů a jejich, eh, a tedy legislativy v této oblasti. Tady si myslíme, že opravdu můžeme pokračit, pokročit kupředu. Eh, můžeme tady posílit také spolupráci s komisí a s orgány dohledu. Na závěr, jak bude násled, jaký bude následný postup? v následujícím týdnu, v příštím týdnu na začátku eh, předložíme první, či já předložím eh, první kompromisní návrhy, poté povedu ehm, rozhovory se stínovými zpravodaji. Hlasování na výboru Ekon musí být odsunutno, protože konference o článku 13 o fiskálním paktu eh, bude v Lucemburku a to prostě neumožňuje hlasování na výboru, takže se pokusíme nalézt co nejbližší možný termín, pokud možno tedy o dva týdny později. E, tolik tedy moje připomínky, pane předsedo. Děkuji všem těm, kteří předložili eh, pozměňovací návrh, Děkuji také stínovým zpravodajům za jejich eh, konsultace, za veškerou práci, kterou odvedli a věřím, že to takhle bude i pokračovat. Takže všem vám děkuji a eh, těším se na připomínky, které nyní uslyším. Děkuji mnohokrát. Pane Balci, my také si velmi vážíme vašeho úsilí, zejména pro v zájmu tedy malých a středních podniků. A Nyní mají slovo stínový zpravodaj, nejprve uh, eh, SND skupina, pan Tan. For change I will talk in my native tongue, uh, Dutch. Budu hovořit uh, holandsky. Ik wil in ieder geval de rapporteur bedanken. Ik, uh, als ik ook kijk naar de amendementen, zie ik dat... Děkuji. Eh, zpravodaji, když se podívám na ty eh, pozměňovací návrhy, tak vidím, že opravdu můžeme pracovat velmi konstruktivně. Kolegové předložili řadu pozměňovacích návrhů, které jsou zajímavé a eh, sociální demokraté se teď dívají na to, jaké možnosti Evropský parlament ještě má při stanování pravidel pro mm, vnitřní trh v oblasti finančních služeb. jsem eh, velmi rád, že samotný zpravodaj říkal, že nejde o deregulaci, že jde naopak o lepší regulaci, že tady jde o sektor služeb a i nastanování pravidel považujeme tedy za součást lepší regulace, jak si to definovala komise. A Eh, samozřejmě v těch finančních službách jsme měli celou řadu pravidel a to by v budoucnosti mělo být součástí společného legislativního procesu. Eh, nyní srovnání mezi Evropskou unii a USA. Eh, tohleto srovnání, k tomu dochází často. Eh, máme nejrůznější články, třeba Financial Times i z tohoto eh, týdnu, kde se třeba eh, srovnáváme s mm, americkými konkurenty a tam vždycky stojí, že tedy procházíme těžkou dobou a já si ale myslím, že srovnání um, ehm, USA to není úplně dobré, protože my vždycky, když se bavíme o bankách, musíme si dávat pozor, kdy bavíme, mluvíme o bankách, kdy mluvíme o lidech a kdy to chceme tedy podpořit, musíme se věnovat také otázce bankovní unie. A proto to právě stojí i v této zprávě. A já věřím, že ještě povedeme k tomuto tématu další diskuse. Například máme otázku eh, bankovních rozvah i tady se musíme dívat na napojení mezi bankami a e, zeměmi. Evropský parlament tady má právě možnost e, s tím něco udělat. Musíme se také poučit z minulosti, protože potřebujeme peníze, které banky uvolňují, ale s tím se samozřejmě pojí i rizika a v budoucnosti tedy se musíme vyjádřit silněji, musíme se poučit z minulosti, co se týče um, Eh, například sekuritizace. protože sekuritizace může znamenat také menší eh, jistotu. Takže opravdu se musíme dobře poučit z minulosti, chápat eh, pozici trhů a vkladatelů a tak myslím si, že tolik tedy ode mě v tuto chvíli a už se těším na další eh, konstruktivní diskuse. Ale ještě bych řekl, že když jsem si vyslechl to, co řekla Evropská komise eh, v odpovědi na otázku, jaké změny sebou přinese kapitál, rizikový kapitál, Není mi to úplně jasné, nejsem si jistý, zda ten jejich akční plán je dostatečně rozpracovaný. Já si myslím, že tady se dostáváme do oblasti, kde Evropská komise možná eh, se eh, necítí úplně jako ryba ve vodě, takže eh, tady asi nezaznamenáme úplné pobídky pro společnosti, aby byly financovány zahraničním kapitálem ale víme, že finanční trhy eh, možná nebudou fungovat dobře ve špatných eh, dobách, takže zatím eh, ode mě je to vše a těším se na diskuzi. Thank you very much indeed, Mr. Děkuji. Nyní za EKR paní Svenban. Děkuji, pane předsedo. Mohu říct, že souhlasím s tou zásadní tezí pana Proce, že komise by měla provádět pravidelné kontroly legislativy, měla by hledat, kde se to překrývá, kde něco chybí, kde jsou nekonsistence. Takový nedávný příklad, kde se komise byla překvapena, ehm, to, bylo, to se týkalo těch normativů. Týkalo se to toho, zda eh, ty obchodní, obchodní platformy eh, byly v souladu, ale vypadá to, že vlastně to, mm, ta kontrola měla být rutinní. Takže je důležité, aby opravdu ty kontroly probíhaly, aby se vlastně pak najednou eh, náhodně něco nezjistilo. Pak mám ještě některé konkrétní komentáře, které se týkají právě na ty, na ty věci, které se překrývají. A já jsem toho byla svědkem, když jsem pracovala jako stínová zpravodajka. Například vysokofrekvenční eh, obchodování. Um, tam vlastně jde o to, že eh, směrnice o kapitálových požadavcích musí mít podmínky, které budou proporční. MIFID, EMIR, SFTRA, USIC, to je vlastně pouze pár takových eh, legislativních návrhů, na kterých jsme pracovali tak eh, tam je opravdu velký rozdíl mezi tím, jak, eh, jaké jsou tam požadavky a na tom, jak vlastně eh, ti lidé potom informují o tom, zda ty požadavky jsou skutečně plněny. Mělo by to být všechno navíc sladěno už od samotného začátku a to bychom by měli být vždy na paměti, když pracujeme na podobném tématu. Pak ještě další věc jak se budeme, jak budeme chovat k těm nefinančním subjektům. Zejména tam byly určité analýzy, snažili jsme se odstranit ty právní lakuny, ale naopak my jsme e, navýšili břemeno pro ty, e, kteří by spíše měli být z toho vyňaty, takže opravdu se musíme příště nad tím dobře zamyslet, abychom e, vlastně nezatížili některé subjekty, které pak budou muset složitě dokazovat, že nespadají do toho či onoho. A také je tam ještě důležité zabývat se těmi třetími zeměmi. Potřebujeme kapit, kapitál pro Unii kapitálových trhů a mnoho toho kapitálu půjde ze třetích zemí Potřebujeme tedy dobré podmínky. Také i zde musí dobře fungovat dohled nad těmi um, subjekty ve třetích zemí. A myslím si, že to jsou všechno věci, které musíme celá jistě řešit eh, urgentně. Měla by to dělat komise, měla by na tom pracovat komise i evropské parlamenty a celkově by to mělo fungovat lépe, než to tak zatím bylo. Děkuji paní Svenborn. Nyní za skupinu ALDE pan Ježek. Děkuji, pane předsedo. ALDE také přeskoumal různé pozměňovací návrhy, které byly předloženy a můžeme souhlasit s obecným přístupem, který chce, aby bylo pravidelně eh, v pravidelných intervalech prováděno posouzení. Pak ještě máme některé jednotlivé body. Souhlasíme s celou řadou pozměňovacích návrhů, které prosazují ochranu spotřebitelů a firem a investorů. Také podporujeme jasnější a komplexnější informace pro konečné uživatele, aniž bychom chtěli nadměrně zatěžovat malé a střední podniky. Z pohledu ALDE máme e, následné klíčové priority, které se objevují v těch pozměňovacích návrzích. Za prvé, ekvivalence třetích zemí za druhé, eh, evropské trhy, pokud se tedy evropské trhy mají stát atraktivními trhy, tak tam musí být dobré podmínky se třetími zeměmi. Musíme vycházet z mezinárodních norem, z mezinárodních dohod tam všude, kde je to možné. K tomu jsme připravili pozměňovací návrh 307. V pozměňovacím návrhu 302 zdůrazňujeme, že rozhodnutí o ekvivalenci mohou přilákat další investice do Evropy. Nicméně tato rozhodnutí musí vycházet z analýz nákladů a přínosů. Musíme se zkoumat právě dopady na evropské podniky. Souhlasíme v této věci s pohledem zpravodaje. Rovněž bychom chtěli zdůraznit význam diverzifikace financování v rámci vnitřního trhu. Alde předložila pozměňovací návrh 176 který žádá zřízení speciálních pracovních skupin, které by umožnily konvergenci v různých oblastech, což by nakonec mělo usnadnit tuto diverzifikaci. Dále přístup malých a středních podniků k financím. To pro nás samozřejmě zůstává zásadní. Máme zde pozměňovací návrh 225 a 227 kde také oceňujeme potenciál inovativního financování pro malé a střední podniky. A také skupina SAD předložila podobný pozměňovací návrh 223. Pokud chceme dosáhnout těchto cílů, tak musíme mít dobré zastoupení Evropské unie na mezinárodních fórech a rovněž to musí být také dobrá spolupráce uvnitř EU. Budoucí legislativa musí být koherentní, musí, mít také, musí být také pravidelně přeskoumávána. Podle našeho názoru je to nezbytné. Co se týče opatření e, vrstvy 2, tak opět zde musí být konsistence, musí to být v souladu s politickými záměry základních aktů a, a vlastně s tím musí být konsistentní i následné akty, které komise schválí. Kapitálová unie je příležitostí pro Evropu, abychom Vytvořili nové trhy pro náš, podle našeho názoru, jsou e, ty, na, ty budoucí návrhy komise mm, jsou ambiciozní a také vypra, vypracují takový rámec, který umožní i to, aby, kat, aby, aby trhy zkvétaly v členských státech, kde zatím ještě to bylo ten rozvoj na nižší úrovni. Domníváme se, že vytečené plány jsou krokem dobrým směrem, ale domníváme se, že to možná nebude dostatečně ambiciozní. Proto ještě musíme dále pracovat na tom, abychom eh, přesvědčili naše globální partnery, že Evropa je eh, že opravdu kapitálovou unii, která má kvalitní trhy. Pane předsedo, těším se na další diskusy s panem zpravodajem i s ostatními stínovými zpravodaji. Ano, děkuji, pane Ješku. A nyní dávám slovo zpravodaji za skupinu GUE, kterým je pan Demasi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Burkhardu Balci za jeho angažma k tomuto tématu. Já vím, že tahle otázka eh, není eh, chirurgicky precizní, není vždycky možné tyhle ty trhy úplně přesně eh, regulovat. Vy jste také říkal, že tady nejde o deregulaci. Já si přesto dělám starosti, protože my tady hovoříme o lepší regulaci, ne pouze v oblasti finančních trhů, Máme také mezinárodní zkušenosti s, lepšími, eh, eh, s lepší eh, regulací, například ze Spojeného království, kde došlo často k deregolučním opatřením. Já jsem například včera hovořil s rakouskými odbory, tam jsme nalezli celé, celou řadu takových podobných případů právě z Velké Británie a já si myslím, že tedy v oblasti finančních trhů by to bylo velmi nákladné kdybychom tedy vycházeli eh, právě s, eh, řekněme, eh, práce na chybné deregulaci. Já si myslím, že problémy, které máme u těch finančních oblastí, tady nejde o problém nadměrné regulace. Eh, Naopak no si myslím, že tady jde o to, abychom v Evropě měli eh, podobné, eh, podobný styl regulace, podobné typy regulace. Když se tedy potom, kdyby se to dalo tedy potom převést na ty finanční trhy. Já si myslím, že tady jde spíše o makroekonomické prostředí, o situaci bank v dané zemi. Tady o tom hovořil i Burkhard Balc, o, také o důvěryhodnosti režimu. A já si myslím, že tady v podstatě na, na, náš úkol je právě reforma bank, bankovního sektoru, e, protože tady to všechno stojí a padá s tím, že máme prostě banky, které jsou příliš velké na to, aby zbankrotovaly. A e, Tohle je v podstatě takový e, problém, který musíme vyřešit. Další otázka je otázka sekuritizace také potom investoři, ať už jsou to maloobchodní nebo velcí investoři a potom institucionální a Jde tedy o to eh, samozřejmě, jaké jsou rizika kapitálových trhů a jak se s nimi oni vypořádají. A já si myslím, že potřebujeme decentralizovaný bankovní systém, který plní své úkoly a věříme, že právě konkurenceschopnost v této oblasti E, není úplně užitečnou kategorií v bankovnictví, protože e, prostě banky plní e, svou roli a potom tady konkurenceschopnost je často eufemismus právě pro tuhle tu oblast, kdy tedy daňoví poplatníci musí dotovat právě tyhle ty banky, které jsou příliš velké na to, aby si mohly dovolit zkrachovat. Já se tedy samozřejmě těším ještě na další spolupráci. <clears throat> Děkuji, pane Damasi. A pan Gigl za zelené. Děkuji. Myslím, že se to nahrává, takže se to můžeme potom zpětně přehrát. To není problém. Já bych v prvé řadě rád řekl, že co se týče základního směřování zprávy, tak máme eh, jenom do malé míry problém s tím, co v té zprávě je. Spíš máme problém s tím, co tam není. Takže v tu chvíli, když provedeme celkové vyhodnocení, tak můžeme souhlasit, ale teď by měla následovat debata Jaké prvky bude takové prověřování a vyhodnocování obsahovat? Například máme za to, že je důležité neoznačovat finanční sektory, kde, které se vedou dobře, kde už je stabilita, kde se regulátor vedl dobře a kde lze pokračovat v nastaveném směřování. Nás znepokojuje situace na globálním kapitálovém trhu a to je situace dlouhodobá, kdy jsou velmi nízké úrokové sazby. Je to vlastně stabilnější, než to bylo před finanční krizí a na to je potřeba poukázat. Je zde řada makroekonomických problémů, které máme a finanční sektor je tím do velké míry znepokojen. Proto si myslím, že bychom k těm mikroekonomickým faktorům ve zprávě měli ještě přiřadit hledisko makroekonomické. Co se týče mikroekonomického hlediska, tak potřebujeme více eh, proporcionality, a více propojení. To by se mělo objevit v pozměňovacích návrzích. A pak k eh, spotřebitelské ochraně. Zde máme za to, že je zde eh, přílišná angažovanost finančního sektoru, nikoli skutečných investorů. A to si myslím, že by se mělo v tom vyhodnocení objevit. A potom bych ještě uh, za nás chtěl poukázat na jednu věc. Sociální rizika a rizika životního prostředí. Ta musí vstupovat do celkového vyhodnocení rizika na finančních trzích. Plus je tady ta uhlíková bublina, kterou, která se nám objevila na rozvaze celé řady aktérů a tohle musíme rovněž vzít v potaz. Já bych chtěl poukázat na pozměňovací návrhy některých kolegů, které se nám líbí. 99, Liza Ferrera, to je pozměňovací návrh, který dále vysvětluje cíle tohoto prověřování nebo vyhodnocování. Pak je zde Madame Swimbun, která trvala na něčem, co nás také mnoho zajímá. Je to 354 eh, a 359 na rovné zacházení na úrovni 2 mezi parlamentem a dalšími zúčastněnými. Zde máme podobný problém jako paní kolegyně, to není vyřešeno. A myslím, že bychom se k tomu měli vrátit tak, jak paní kolegyně navrhuje. Také máme za to, že pozměňovací návrh 269 nevyváženost mezi cizími a vlastními zdroji. Proto podniky financují své projekty spíše cizími zdroji. A to je jeden z cílů nakonec Unie kapitálových trhů. A myslím si, že by bylo dobré na to upozornit z hlediska finanční stability. To, jsou, to je pozměňovací návrh kolegů z ALDE. Pak bych chtěl říci, že přístup, zlepšení přístupu k rizikovému kapitálu, to je pozněcí návrh 53, s tím se také stotožňujeme, ale co se nám nezdá, je pozněcí návrh 63, pan Hexmark, kde se objevuje velmi obecné skeptické vyjádření ohledně regulace finančních trhů. Říká se zde, že by to mělo dopad na investice. Já si myslím, že v průběhu krize jsme se poučili, že špatná regulace finančního sektoru je to, co nakonec nejsplohlivěji zabije investice. Takže takové prohlášení si myslím, že není příliš k užitku. Pak se domnívám, že zpravodaj narážel na něco, co se může projevit jako potíž. Jsou některé otázky, o kterých se stále ještě bojuje a možná by bylo dobré se k ním vrátit. Jsou to takové pozněcí návrhy z některých eh, stran politického spektra, někdy třeba transakční daň, někdy oddělení bank. To jsou eh, věci, o kterých se stále ještě bojuje, ale možná to není ten správný způsob, jak to znovu otevřít. Ale něco z toho jsme stále ještě nedořešili. Vy, pane zpravodaji, tady hovoříte o některé stávající legislativy a možná by na to bylo dobré ještě více zapracovat, že by se tam objevily další připomínky z, a další hlediska. Tedy vyhodnocení je takové, že komise by neměla mít jednostranný mandát, ale měla by mít mandát tak široký, že by mohla řešit všechna hlediska. A pak bychom vedli debatu o jednotlivých dílčích otázkách následně. Já doufám, že ten proces stínových zpravodajů a jejich debaty se na to může ještě zaměřit. Děkuji. Děkuji, pane Gikle. A nyní dáváme slovo panu Tynemu za FDD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji, za prezentaci. Mm, chci vám blahopřát k dobře odvedené práci. Měli bychom se na tom být schopni dohodnout, je to vynikající zpráva. Z mé strany mi dovolte pár poznámek. Schrnutí a vyhodnocení finančního nařízení. To je nutnost, musíme ale dále provádět přeskum. Myslíme si, že to je pozitivní krok ku předu. Máme zde nějaké pozměňovací návrhy k této věci. Myslíme si, že tato zpráva by měla umožnit přehodnocení toho, co se za několik let eh, provedlo, není to vůbec jednoduché. Recese a finanční krize působí velké tlaky na evropské instituce, které nyní musí konat. Je zde také velký tlak trhu a od roku 2009 a 2010 jsme zaznamenali spoustu takovýchto tlaků já myslím, že hlavním principem je to, že nesmíme nikdy ztrácet ze zřetele, kam směřujeme. Směřujeme k dobré finanční regulaci. Nesmíme se pohybovat od jedné krizové situace k druhé. Musíme přesunout eh, náš záběr, protože okamžitá a bezprostřední krizová situace, okamžitý bezprostřední tlak, ten se vyřeší. A my bychom měli více v tuto chvíli řešit příčiny, nikoli bezprostřední záležitosti. Měli bychom zajistit systém, který je dostatečně stabilní, funkční, transparentní a který nebude v budoucnu působit podobné problémy. A já si myslím, že je důležité si uvědomit, že i malá poznámka o deregulaci je problematická, protože deregulace podle mého působí více problémů než regulace. A tak si myslím, že energie bychom měli věnovat tomu, abychom se vyhnuli deregulaci. Měli bychom se soustředit na efektivní, nikoli však nadměrnou regulaci. Takže tu deregulaci bych z toho vyňal. Měli bychom se snažit o kvalitní regulaci, která zajistí, aby ti, kteří jsou účastní ve finančním sektoru, aby, aby byli schopni zvládnout tu ohromnou likviditu na finančním trhu, aby byli schopni směřovat tam, kde funguje skutečná ekonomika, to znamená tam, kde se opravdu něco vytváří, to jsou malá střední podniky. A to je něco, co se nedá říct o finančním trhu jako takovém. A dnes jsme hovořili o Evropské centrální bance a o injekci eh, peněz do systému. Ale to jsou peníze, které nakonec nejdou do té skutečné reálné ekonomiky. Na to bychom měli pamatovat. A pokud jde o uniku kapitálového trhu, tak já mám za to, že Potřebujeme finanční systém, který pochopitelně odpovídá reálné ekonomice a který je schopen ji rozvíjet a podněcovat k růstu. A podle mého je důležité si uvědomit, že v tomto kontextu se má hodnotit Unie kapitalového trhu. Pamatujme na to, že americký model můžeme těžko použít jako vzor – ale on ani není transformovatelný do podmínek Evropské unie. Když byste se na tento model zaměřili podrobně, tak zjistíte, že vlastně se vůbec nehodí pro podmínky malých a středních podniků. Malé a střední podniky to jsou ty, které mají méně než 250 zaměstnanců. Často, ale mnohem méně. A proto americký model není vhodný jako vzor Další důvod je, když se podíváme, jak tam funguje sekuritizace a jaký má dopad na aktéry na trhu, určitě nevytváří likviditu na trhu, určitě nevytváří tak, jak by se očekávalo. Místní bankovní systémy ve Spojených státech. Pardon, tam někomu zvoní telefon před řečníkem. Okay, so thank you very much indeed to the OSCE. And now, Mr. Chani, sorry for that, you can continue. So, sorry for that, just, just to... Eh, Děkuji, já to jenom dokončím. Já jsem hovořila o americkém modelu a říkal jsem, že americký model ukazuje, že finanční trhy nepůsobí ve prospěch malých a středních podniků. Když se podíváte na ty malé systémy, tak zjistíte, že ve srovnání s Německem v Americe je 40 bank na milion obyvatelů, obyvatel a v Německu je to 23 bank. Takže z hlediska malých a středních podniků ty, tyto se musí obracet na bankovní sektor. A tohle je třeba si uvědomit, je to model, který musíme vylepšit. Potřebujeme peníze směřovat do reálné ekonomiky a tak je to správně. Pak je třeba se zaměřit na sekuritizaci, na návrhy komise v této oblasti. Potřebujeme standardní definici, jednotnou definici sekuritizace. A tohle se ukazuje i v Itálii. Já se snažím se tomu věnovat. Na konci roku 2012 byla situace taková, že jsme museli přijmout legislativu, aby mohly být vydávány dluhopisy na financování malých a středních podniků a my na to nemáme trh v Itálii a navíc eh, trh žádal ážios. Byly zde velmi vysoké úrokové sazby. Tedy bankovní sektor je opravdu jediná oblast, kam se pravděpodobně obrátí malý nebo střední podnik, pokud potřebuje dostupný úvěr. A když hovoříme o ochraně spotřebitelů, tak musíme hovořit i o, o ochraně investora a proto bychom měli provést přeskum směrnice o prospektu, která mě velmi znepokojuje. Měli bychom se zaměřit na pravidla o transparentnosti a požadavky by neměly být až tak snižovány a omezovány. E Group, I think that Mrs. is not here. Myslím, že paní Kapel tady není za EFF. Není, tak dobře. Chce se někdo ujmout slova paní Duc? Pokud někdo další chce slovo, můžete se přihlásit. Děkuji. Děkuji vám. Jak už eh, řekli ostatní, abych také chtěla poděkovat zpravodaji. Děkuji za otevřenost vůči kolegům i stěnovým zpravodajům. Máme zde 431 posněcích návrhů, to je spousta práce, takže hodně štěstí. Já bych jenom chtěla schrnout několik připomínek na téma pozměňovacích návrhů. A také bych chtěla navázat na to, co říkal Lord Hill jako komisař. Já myslím, že je potřeba se to vždycky takhle propojit. V prvé řadě Lord Hill znovu hovořil o své touze provést analýzu kumulativního dopadu jednotlivých nařízení eh, k finančnímu trhu. A hovořil o těch oblastech, kde může docházet k překrývání nebo k eh, přes přílišné regulaci a nežádoucím účinkům. A já mám pocit, že některé pozměňovací návrhy právě tyto problémy napravily. Například si některé uvědomily eh, náklady, které jdou ruku v ruce s nedostatečnou regulací. To je pozměňovací návrh 6, 11 až 13. Pak jsou zde dopady eh, na finanční stabilitu a jsou to tam nebezpečí, která se objevují třeba v pozměňovacím návrhu 405 a 408 k dalším pozměňovacím návrhům a to se objevuje od různých frakcí. Zde se říká, že vyvážnost vlastních a cizích zdrojů by se měla řešit eh, spíše v oblasti kapitálových požadavků. O tom Lord Hill hovořil. Ti z vás, kteří sledovali konzultace k CCTB, kterou zahájila komise, tak zjistíte, že v této konzultaci se velmi málo podrobně řešila tato vyváženost. Nakonec by dlouhové financování bylo mnohem dražší, což by bylo pro některé eh, nepřijatelné. Říkáte tedy, že náklady kapitálu by eh, měly přispět k tomu, abychom se dále vyhýbali a ještě intenzivně vyhýbali možnostem, které napomáhají daňovým únikům. Na to bychom se měli zaměřit. A potom bych chtěla říct, že možná nemůžeme vyřešit všechny problémy bank a o tom možná hovoří i ta zpráva a komisař se opět vyjádřil v tom smyslu, že to souvisí s jeho analýzou Unie kapitálového trhu. Máte-li sekuritizaci soustředěnou pouze na velké banky, tak rozvaha bank se najednou uvolní tak, že budou k dispozici prostředky pro malé a střední podniky. To je takový snový scénář, ale já nevím, jestli se podaří tohle docílit. Já nevím, jestli to bude jednodušší financování. Já nevím, jestli, když už to jednou proběhlo, jestli to opravdu zprůchodnilo více úvěrové financování pro a, malé a střední podniky. Stalo se to? Nejsem si tím úplně jistá. Takže to jsou připomínky z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkujeme i vám. Pokud se už někdo další nehlásí, obracím se na komisi. Máme zde zástupce eh, oddělení pro ekonomickou analýzu. Prosím, máte slovo. Komise vítá návrh zprávy, kterou předložil eh, pan Balc, také řadu pozměňovacích návrhů, ale je vhodné podívat se na naše pravidla a důsledky interakcí mezi nimi, tak abychom opravdu přeskoumali, jaký mají dopad na růst a eh, podporu finanční stability. Jak už říkal pan komisař Hill, komise odstartovala eh, takzvané eh, výzvy pro podávání důkazů a také eh, veřejné konzultace, kde hledáme tedy empirické důkazy ze všech zainteresovaných stran ohledně výhodu, nezámě, výhod nezáměrných dopadů na finanční služby a také dopad pravidel na schopnost financovat se tedy sami ze strany podniku a na, na růst tady vůbec nejde o zrušení nějakých klíčových pravidel, které vedly k tomu, aby, se, aby posílili náš finanční sektor. Eh, nedávné reformy vůbec nespochybňujeme. Tady naopak jde o lepší eh, vyladění, tak aby celý ten rámec fungoval ještě lépe, abychom měli rovnováhu mezi riziky a eh, růstem. Pak také Eh, máme samozřejmě tedy ty robustní, eh, takovéto eh, empirické důkazy, ty všechny potom důkladně zvážíme. To se pojí v, také s vůbec celkovými nadnárodními snahami v této oblasti. Komise také podporuje cíle, které si stanovuje zpráva pana Balce a určitě budeme úzce spolupracovat s Evropským parlamentem v následujících eh, týdnech a měsících. Děkuji eh, mnohokrát a nyní eh, vracím slovo panu zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Stínovi zpravodajové, zpravodajky. Mnohokrát děkuji za všechny vaše připomínky. Já už na začátku jsem eh, jasně řekl, že jsem otevřen tomu některé, některá témata eh, na základě diskuse rozšířit, doplnit. Já to teď mohu tedy jenom znovu zopakovat, že v následujících týdnech, teď samozřejmě na základě diskusí s stínovými zpravodaji, to takhle udělám. Myslím si, že jedna věc je důležitá, tady bych ji opravdu měl zdůraznit, a sice, že v samotné zprávě bychom se neměli zaměřovat hlavně na to, že tam máme nějaké eh, nevyřešené otázky, že tam třeba je nějaká nevyřešená věc nebo dosie, eh, kterou bychom hnedka chtěli rozpracovat. O no, to si myslím, že tady úplně teď nejde. Já jsem tedy otevřen eh, těm tématům, která zde zazněla. Já jsem si je také zaznamenal. A jak už jsem říkal, jsem přesvědčen o tom, že jak um, tedy já jako zpravodaj, tak i stínový zpravodaj budeme opravdu pracovat na tom, abychom předložili eh, kvalitní zprávu. Ještě doplním, že plánuji teď eh, samozřejmě potom eh, se také věnovat detailní eh, diskusy. To začne příští týden, potom v tom budeme pokračovat během štrasburského týdne tak abychom tedy opravdu s tím dvoutýdenním spoždění, o kterém jsem už hovořil, tuhle tu zprávu mohli odhlasovat zde na výboru. Já jsem přesvědčen o tom, že je důležité vyslat signál i vůči komisi, že když takováhle studie o hodnocení dopadu je vypracována ze strany komise, tak je prostě aby, nutné, aby bylo jasné, jaké myšlenky a požadavky klade Evropský parlament. Takže si myslím, že všichni máme před sebou hodně práce v následujících týdnech a já jsem přesvědčena o tom, že nakonec budeme mít kvalitní zprávu. Mnohokrát děkuji. Eh, děkujeme mnohokrát i vám, pane eh, Balci. Takže vy jste říkal, že eh, hlasování jsme měli předpokládané 10.11. To přesuneme a nový termín vám dáme vědět, co nejdříve. Nyní si uděláme desetiminutovou přestávku a potom budeme hlasovat.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 Dear colleagues, please, may I ask you to take seat so we can start. Bych vás rád poprosil, abyste se všichni usadili, abychom mohli zahájit hlasování. Prosím, kolegové, usaďte se všichni. Nejprve provedeme zkušební hlasování. Zahajuji zkušební hlasování. Zkušební hlasování je zahájeno. Mr. Ferber is not working. This one, okay. Karta pana Ferbera asi nefunguje, tak, nebo tady to zařízení nefunguje. Takže si pan Ferber přesedne. Ještě tři poslanci nehlasovali, prosím. Ještě dva. Je to zkušební hlasování, hlasujte, prosím. Ještě chybí jeden hlas, nyní končím hlasování. Je to v pořádku, můžeme tedy přistoupit k hlasování. První zprávy. Nejprve budeme hlasovat o mé zprávě, která se týká harmonizovaných indexů spotřebitelských cen. Nejprve kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B, kde je dílčí hlasování, takže nejprve první část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis E jako Eva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F jako František, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis G, kdo je pro? To je pouze jazykový pozměňovací návrh, který se týká pouze několik, věcí, několik verzí. Kdo je pro? pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 155 je stažen, 125 eh, stažen, takže H, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. I jako Irena, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Nyní je tady malá změna, protože politická frakce chce hlasovat speciálně o 49, která je u vás pokryta ičkem, takže teď hlasujeme prosím o 49, kdo je pro, proti. Myslím si, že to je zamítnuto, ale ověříme to. Ověříme pozměňovací návrh 49. Končím hlasování. Někomu to nefunguje, ale velkou většinou to bylo stejně zamítnuto. 49, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme pozměňovací návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis je jako Jan. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní závěrečné hlasování o celém textu v pozměněném věci. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A má to být tedy jmenovité hlasování, omlouvám se, říká pan předseda, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď ještě hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Moment. Už je to v pořádku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A ještě budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit jednání s radou podle pravidla 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o zprávě pana Rosatyho. Ne, ne, ne. Nejprve zpráva pana Markuse Ferbra. Omlouvám se, trošku jsem přeskočil pořadí. Začínáme. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 85. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 86 musíte přetočit několik stránek. Máte 86, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme pozměňovací návrh 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hmm, přijato. Myslím, že to je stejné jako předtím. 91. Nebo ne? 93. Omlouvá se pan předseda. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94. Chcete ověřit? Tak ověřujeme 93. Končím hlasování. Zamítnuto, ale nebylo to tedy tak eh, jasné. 94, kdo je pro? Proti? Mělo by Myslím, že to je stejné, ale navrhuji, abychom to ověřili. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to tedy stejný výsledek. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně stejný výsledek. 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to je stejné, ale pokud chcete ověřit, můžeme to ověřit. Někdo možná eh, říkal, tak 97, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. 98, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 99, kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis E jako Eva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis Jury 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis F. Zde je ještě alternativní kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní kompromis F. Tam je to nové znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 147. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zelení jsou proti? Ověřujeme 150, protože některé hlasy jsem neviděl. Myslím, že to je spíše zamítnuto, ale ověřujeme 150. Neviděl jsem dostatečně zvednuté ruce. Končím hlasování. Je to opravdu zamítnuto. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to schváleno, ale raději to ověříme. Ověřujeme 151. Končím hlasování. Zamítnuto. 152. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto to. věč, stejnou většinou. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Stejný výsledek. 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis, pardon, 164, kdo je pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 167, kdo je pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 170. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H jako Hana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 175. Kdo je pro? Proti? Nevidím, jak hlasují GUE, takže to prosím um, ověřme. Ověřme prosím 175, jinak myslím, že to bylo o dva hlasy zamítnuto. Končím hlasování. Opravdu je to zamítnuto. Jury 50, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 176 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jury 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39 pro, proti, drželi se, přijato. 41 pro, proti. Myslím, že to je schváleno, ale ověřme to, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jury 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Jury 23. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme Jury 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme Jury 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis jo jako Jan, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato.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 přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo, přijato. Jury 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, ověříme 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ověřujeme ještě 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis K s novým zněním. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Sedmdesát. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 74. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 36, respektive Jury 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přejato. Jury 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Ověříme 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní budeme hlasovat o celém textu v pozměněném změní. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaji. Nyní Přecházíme ke zprávě pana Rozatyho. So, compromise A. A hned začínáme kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si 48. zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Vypadá to stejně, ale překontrolujeme si to. Zahoji hlasování.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 proti, zdrželi se, takže překontrolujeme si to, zahají hlasování 65. Končím hlasování. Zamítnuto 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 82, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prosím vás, to si překontrolujeme. Osmdesát dvojka, prosím. Close, close, yes. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Takže 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, překontrolujeme si tu druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 139, kdo je pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme si to, já nevidím dobře vaše ruce, prosím vás, zvedejte výš. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis I s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Teď hovoříme o tom ústním pozměňovacím návrhu, kdo je pro, proti, zdrželi se, vypadá to, že to zamítnuto. Můžeme si to tady překontrolovat. Ústní pozměňovací návrh zahají hlasování. still some colleagues to vote if... Ještě pořád někteří kolegové neodhlasovali, tedy pokud si přejete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Yes, but uh, if you so sorry, Marisa, you vote. Marizo, vy jste nehlasovala? Odpověď není na mikrofon. Vote again, sorry. Budeme hlasovat znovu. Zahajuji hlasování. Yeah, but in this case, Yes, but one colleague said immediately that uh, it was a technical mistake. I mean... To byla eh, technická chyba. Na to upozornil jeden kolega okamžitě. Nyní čtyři lidé nehlasují. Dobrá, ale ukončuji hlasování. Zamítnuto. Někdo jiný se to také rozmyslel. Takže bez ústního pozměňovacího návrhu kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 149, kdo je pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme, to zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 150, kdo je pro? Proti? Ale je pro nebo proti? Tak se to překontrolujeme. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 151, kdo je pro? is the one that you, we just voted. So 151. 151, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis, eh. kompromis K s ústním pozměňovacím návrhem, takže nejdřív ten pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Vypadá to, že jsme to přijali, ale překontrolujeme si to. Is closed. Končím hlasování. přijato. Sto sedmdesát šest. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis L. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 185. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato pozměňovací návrh 202, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, 202 si překontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 212. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 215, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 216, kdo je pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme si 216, zahajuji. končím. Zamítnuto. 217, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Měla by to být stejná většina, ale jestli chcete, tak si to překontroluji. Ne, dobré, tak o kompromis. O Máme tady změnu, kterou jste obdrželi e-mailem. Takže nyní budeme hlasovat o první části kompromisu, kde stojí two, so and uh, then attach the part uh, calls stresses the role of the EU a pak se k tomu dostane ten Real Plan to Combat Unemployment. Takže uh, the, the sentence which start... tam je ta věta, která začíná notes až k tomu employment contracts. Takže o téhle části hlasujeme pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní druhá část. Ta malá část, kterou jsem hovořil, o které jsem hovořil, to je tady ta část 2 notes in particular, kde ale už nemáme dismissal a lengthy labor disputes. To tyhle ty krátké dvě věty tam nebudou, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže není to slova, která jsme vyčlenili, of rigid rules and lengthy labor disputes, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní čtvrtá část od toho calls až do konce, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní návrh 234, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 235, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 236, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, překontrolujeme si 236, Is closed? Končím hlasování. Zamítnuto. 237. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 238. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 239. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 240. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto, kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, pozměňovací návrh 253, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 254, pro, proti, to si překontrolujeme, 254, zahajuji hlasování.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 zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 273, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 274, kdo je pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme se 274, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 275, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 276, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvě, kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, pozměňovací na 290, kdo je pro, proti, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní budget 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Otevírám hlasování k budget 1. Vote is closed. Končím hlasování zamítnuto. Budget 2. Ne, to nehlasujeme. Budget 3. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. První věta, budget 7. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. Budget 9 ne. Takže jdeme přímo Takže IMKO 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 IMKO 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. IMKO 10, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. IMKO 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Regi 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto Regi 4, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. PAM 1, kdo je pro, Chcete to dělat unblock? Dobře, takže FAM od jedničky do 21. To je pro? Proti? To si překontrolujeme. Celý ten blok. Zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové nehlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. A in favor. Úvodní ustanovení A, kdo je pro? Osmička, kdo je pro? Proti? Tu osmičku si překontrolujeme. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 10, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 11 je stažen, originální text, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, originální text, kdo je pro, nikoli, takže 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 23, kdo je pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme si to. On 17 it was rejected. Zamítnuto. Because another one made fall the original text. The previous one, yeah. So, close, close is rejected. Zamítnuto. 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 25. Ne, kompromis nebyl přijat, takže budget C, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. To si překontrolujeme, zahojí hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto, 29, kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnuto 30, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 31, kde pro. A to odpadá. Budget D, kde pro, proti. A ještě se musíme vrátit k původnímu textu. Eh, recitálu D, to je pro, proti, eh, recitálu C, pardon, to si překontrolujeme, původní text, zahoji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Budget eh, Úvodní ustanovení D. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 35. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozněcí návrh 37. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Nevím, jestli chcete hlasovat o původním textu najednou. E, pro, proti, zdržel se, přijato. Potom pozměnce návrh jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Potom opět budeme hlasovat najednou od jedničky do dvanáctky, pro, proti, zdržel se, přijato, poznací návrh 3, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto, původní text 4, pozněcí návrh 5, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto 6, pro, proti, zdržel se, přijato, a teď budeme hlasovat o celém textu jmenovitě eh, ve znění pozněcích návrhů zahojí hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 16 proti, 4 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. A v tuto chvíli můžeme uzavřít naše schůze. Za 20 minut začíná společné zasedání výboru Econ a Budget v jiném sále, není to v tomto sále, protože jsme s rozpočtovým výborem, tak to bude v budově Jan na šestém patře. Děkuji.